Eh, nyní přestoupíme k dalšímu bodu programu a sice lidská práva v Kolumbii. No, v rámci tohoto tématu se budeme opět vracet k našim diskuzím ohledně lidských práv, tak jak jsme to činili v předchozím období. Tak, jak rozhodli koordinátoři, eh, během tohoto období se budeme zabývat situací odborů v Kolumbii. Umožněte mi přivítat nyní nejenom naše řečníky, ale také členy dalších výborů, zvláště výboru pro mezinárodní obchod, dále AFET a také podvýbor pro lidská práva. Také vítám pana Salafranku, který je předsedou delegace Evropského parlamentu parlamentním schromáždění Eurolat. Dále bych chtěla zvláště srdečně přivítat náměstka kolumbijského ministra práce, pana Ricarda Andrese Echeverie Lópeze, který bude zastupovat kolumbijskou vládu po boku pana velvyslance. Evropská unie má úzká ekonomická a politická pouta s Kolumbií. Je tedy přirozené, že Evropský parlament také sleduje situaci z hlediska lidských práv. Nedávno jsme získali informace, které hovořily o oživení útoků na odboráře a o všeobecně nepřátelském klimatu vůči pracovníkům, kteří hájí své práva. Tyto informace jsou často rozporuplné a doufám, že tato diskuze nám umožní si udělat eh, jasno ohledně této situace. Výbor pro mezinárodní obchod také naplánoval výměnu názorů ohledně Kolumbie ve středu, kde bude hovořit o povinnostech, které vyplývají ze systému všeobecných preferencí. Jak všichni víme, probíhá také dosti živá diskuze ohledně vyjednávání, které vede Evropská unie ohledně dohody o volném obchodu s Kolumbií. Vzhledem tomu, že náš výbor eh, má specifikovaný závěr. Budeme se dnes zabývat tedy otázkou lidských práv a rozvojem. Kolumbie využívá nástroje pro spolupráci při rozvoji a získá 160 milionů eur na období 2007 a 2013 podle tedy dokumentu, který se týká strategie v jednotlivých zemích. Je tedy eh, Naším úkolem eh, nyní zkoumat, jakým způsobem bude tato pomoc a tento dialog podporovat lidská práva. A proto nyní přímo předávám slovo panu Micheli, který uvede toto téma předtím, než si vyslechneme naše řečníky. Pane Micheli, máte slovo na tři minuty. Well, thank you, Madam President. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Toto je první slyšení v našem výboru, které se týká lidských práv v Kolumbii. Myslím si, že bychom měli hovořit o této situaci, která se týká vražd odborářských pracovníků. Hovoříte o tom, že ta finanční prostředky budou asi 160 milionů na období 2007-2013, ale 32 milionů z toho Eh, má tedy jít do oblasti právního státu a spravedlnosti. Myslím si, že to eh, tak také bych chtěla zde přivítat všechny účastníky. Zde máme zástupce největšího eh, odborářské konfederace Kolumbie. A také vítám panu, paní, paní Dombio, která je ředitelkou odboru pro mezinárodní pracovní standardy v Ženevě a také e, vítám e, velvyslance Kolumbie, pana Carlosa Holmese Truchilo Garciu a také vítám pana ředitele Vanegase. Myslím si, že máme zde významný panel odborníků. Co se týče tohoto tématu, tak v Kolumbii dochází k velké řadě problémů s lidskými e, právy, dochází k různému, dochází k zabíjení, k vraždám, porušování lidských práv a také k různým vnitřním problémům. Stále se šíří násilí a obránci lidských práv, včetně také pracovníků odborů, jsou často cílem násilí. Také eh, ty počty jsou nejvyšší, co se týče i světových měřítek, což je naprosto nepřijatelné se od zástupců kolumbijské vlády jsem tedy obdržel potvrzení, že dochází k určitému pokroku, ale je naprosto nepřijatelné, aby tato situace takto pokračovala, protože jsou zde eh, vražděni a zabíjeni eh, velice zranitelní lidé. Myslím si, že také dochází eh, k porušování práv nejenom odborářů, ale také jejich rodin. Doufám, že dnes nám naše hosti vysvětlí, co se děje v Kolumbii, jak to tam vypadá a že doufám také, eh, že se nám podaří eh, zdůraznit to, že máme zájem o lidská práva v Kolumbii a doufám, že se také dozvíme od nich, co udělají, aby se situace zlepšila. Musíme zajistit, aby nedocházelo k vraždám lidí jenom z toho důvodu, že jsou členové eh, odborových hnutí. Musíme se shodnout na tom, že to je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Vanegasovi, který zde zastupuje kolumbijskou eh, odborovou organizaci CAT. A poprosím vás, abyste dodržel čas. Máte k dispozici 10 minut. Buenas tardes. Dobrý den. Především bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě přizval na toto zasedání DV. Jim za jednotnou odborářskou centrálu v Kolumbii, abych podal svědectví o lidských právech a právech odborářů v naší zemi v současné době. Rádi bychom také hovořili o vyjednávání o dohodě volného obchodu mezi EU a Kolumbií. Vaše příspěvky a vaše pomoc je určující pro to, aby se přijala nebo odmítla tato dohoda o volném obchodu mezi Kanadou, Spojenými státy americkými a některými dalšími latinoamerickými zeměmi a Evropskou unii. Chtěli bychom nyní popsat eh, závažnost situace, která existuje v terénu tak jak to potvrdilo MOP několikrát, Kolumbie patří k 25 zemím, kde dochází k největšímu násilí páchanému na odborech. 65 eh, Kolumbijců bylo zavražděno v rámci své odborářské činnosti. Velký počet eh, Kolumbijců eh, zahynul Dále roku 2008 49 lidí bylo zavražděno a v roce 2009 39 lidí bylo eh, předmětem útoku a zahynulo. A to beztrestně, i když vláda prohlásila, že změní svůj přístup. Beztrestnost vlastně existuje prakticky v 98% těchto činů. Dochází k systematickému porušování lidských práv. Zaznamenali jsme 61 hrozeb roku 2009, 48 eh, násilných únosů, 6 případů mučení, eh, čtyři objekty byly vykradeny, byly to objekty a bydliště odborářů. Zaregistrovali jsme mnoho případů násilí páchaného na odborářích a můžeme říci, že prakticky každý den dochází k násilnému činu z hlediska lidských práv a odborových práv v Kolumbii. Během mandátu pana prezidenta Uribe 563 odborářů bylo zavražděno a 36 eh, násilných činů bylo spácháno během minulého roku právě na odborářích. Na úrovni mezinárodních institucí jsme odsoudili eh, také zodpovědnost eh, státu, který buď z nedbalosti nebo z jiných důvodů není schopen garantovat ochranu kolumbijských občanů. Tato odpovědnost kterou neplní kolumbijský stát, protože velice často jsou to zástupci kolumbijského státu, kteří jsou odpovědní za tyto násilné činy, tak jak tomu bylo například v nedávném případu vyšetřování proti jednomu zástupci státu v případě násilí páchaného na odborářích. Máme eh, další podobné případy, kde vysoce postavení aktivisté byli odsouzeni k několika letem vězení a známe případy i v současnosti některých mm, osob, které byly odsouzeni za tyto skandální činy. Také příslušníci armády byli eh, odsouzeni a vyšetřováni z důvodu násilného únosu mladých lidí, o kterých se tvrdilo, že byli součástí eh, bojůvek, eh, byli násilně eh, zavlečeni. A tito příslušníci armády byli nyní osvobozeni, protože soudní systém nefunguje správně. 1700 vražet nebylo tedy potrestáno náležitým způsobem. Prožíváme velkou krizi z hlediska lidských práv a práv odborů. Dochází k zjevnému eh, porušování lidských práv Žádným způsobem se proti tomu postupuje, i když eh, vláda prohlašuje, že vede aktivity proti těmto činům. Eh, vláda se snaží zatajovat eh, tyto činy, je to systém, kde tyto útoky jsou neustálé a kdy je zjevné, že toto násilí, které je páchané na odborářích, je ve skutečnosti genocidou. A z tohoto důvodu náš kongres, nevládní organizace, které mm, představují několik stovek organizací, se snaží apelovat na mezinárodní organizace odborů, to znamená Mezinárodní konfederaci odborů a Mezinárodní organizace svobodných odborů, aby nás podpořili. Rádi bychom uzavřeli dohodu o volném obchodu mezi Kolumbií a e, Evropskou unii. Ale domníváme se, že evropské společenství se musí angažovat ve smyslu dodržování mezinárodních pracovních norem a lidských práv. A pokud v dnešní době se nic nečiní proti tak závažné situaci v Kolumbii, pak je nutné, aby eh, zde došlo k nějakým reakcím eh, z hlediska mezinárodních společenství, tak jak tomu bylo v případě eh, jednání s USA, s Kanadou, protože toto téma je zásadní právě proto, aby bylo možné i pozastavit eh, vyjednávání dohody o volném obchodě s Kolumbií, tedy s vládou, eh, která má na svědomí velmi závažnou minulost. Není možné legitimizovat tuto vládu vzhledem k tomu, že se jí prokázaly opětovné porušování lidských práv a porušování norem z hlediska MOP tato vláda nedodržovala svoje závazky. A proto chceme, aby toto téma bylo zahrnuto do politického vyjednávání, které v současnosti probíhá paralelně s vyjednáváním dohody o volném obchodu s Evropskou unii. Byl bych rád, aby zástupce Mezinárodní konfederace odborů, která je zodpovědná za lidská práva, aby tato zástupkyně byla zde uznána, protože vždy dokázala velice kompetentně reagovat na situaci odborářů v Kolumbii. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Dumbia Henry z Mezinárodní organizace práce. Máte také 10 minut. Thank you. Thank you for... Velice děkuji. Děkuji, že zde můžu vystoupit za ILO a že zde mohu dnes hovořit. Myslím si, že chci nejprve na začátku eh, říct si, že je rozdíl mezi Mezinárodní organizací práce a mezi Mezinárodním úřadem práce. Budu hovořit za Mezinárodní úřad práce ILO. My tedy jsme součástí a budu tedy hovořit, nebudu hovořit o osobních názorech, ale budu hovořit tedy o, e, z pohledu Mezinárodního úřadu práce. Co se týče Kolumbie, co se týče Kolumbie, tak e, Kolumbie tedy e, ratifikovala obě dohody, jak umluvu MOP číslo 87, tak e, umluvu číslo 98. Také dozorové orgány ILO, zejména co se týče výboru odborníků pro uplatňování umluv a doporučení a také výbor pro svobodu združování, se vyjádřují k tomu, jak je právo uplatňováno v praxi. A to už od roku 1980, nebo respektive od 80. let. Tyto orgány se také věnují e, různým případům, kde docházelo porušování lidských práv u odborářů. Více než, je zde zaznamenáno tisí, více než tisíc podezření a také zkoumají situaci, která se týče beztrestnosti. Vláda trvá na tom, že situace v Kolumbii je velice složitá kvůli násilí a že tedy to násilí páchají zejména paramilitární skupiny a také gerilové skupiny a skupiny, které obchodují s drogami a že tedy jsou zasaženy všechny z části společnosti a nikoli pouze odboráři. E, tyto e, skupiny odborníků se také vyjádřily k některým právním otázkám. E, v Kolumbii se uskutečnilo od 90. let několik přímých misí ze strany ILO, nicméně nedošlo k žádnému výraznému pokroku. V roce 1998 byla podána stížnost k tomu, kvůli tomu, že není dodržována umluva číslo 87. Tuto, umluv, nebo tuto stížnost podalo 25 zástupců proti Kolumbii na základě článku 26 e, eh, ústavy ILO. Výbor pro svobodu združování se rozhodli, eh, že tedy nejprve navštíví zemi v roce 2000 a na, na základě této mise se vláda rozhodla přijmout příslušné kroky, aby ratifikovala e, právní umluvy nebo umluvy, které se týkají e, pracovně právních věcí číslo 151 a také umluvu o kolektivním vyjednávání číslo 154. A také se vláda dohodla nebo rozhodla upravit řadu legislativních textů, a také zajistit nebo vyčlenit prostředky na ochranu odborových, eh, odborově organizovaných pracovníků. Vláda se v té době také rozhodla založit zvláštní výbor, který má řešit konflikty, které se týkají právě eh, svobody združování. Po několika letech po této misi došlo po, k vyhodnocení všechto opatření, ale zjistilo se, že tedy e, není třeba Eh, zakládat eh, zvláštní vyšetřovací komisi. Tak to se tedy rozhodlo eh, správní výbor ILO. V období 2000 až 2007 navštívil Kolumbii zvláštní zástupce generálního ředitelství ILO a také mise na vysoké úrovni. Začala technická spolupráce a v roce 2006 byla podepsána tripartitní dohoda o svobodě združení. Bylo to tedy podepsáno eh, mezi zástupci vlády Kolumbii a sociálními partnery. K tomu podpisu došlo v Ženevě. Na konferenci ehm, <clears throat> v roce 2009 opět výbor, který se týká uplatňování standardů, přeskoumal, jak je dodržována umluva 87. A výbor vyzval vládu, aby tedy eh, i nadále využívala pomoc eh, ze strany ILO. Vláda a sociální partneři vyjádřili svůj závazek posílit sociální dialog v Kolumbii. Po roce 2000, eh, nebo v roce 2009 po konferenci se také vláda v Kolumbii rozhodla tedy vyzvat nebo pozvat do zemi misi, která um, vyhodnotí pokrok, kterého bylo dosaženo, co se týče umluvy 87 a také co se týče tripartity nebo té dohody tripartity o svobody, združování a demokracie. Co se týče mandátu této mise, Byly jste tedy hlavní cíle této eh, návštěvy následující. My se se snažila zjištit informace o zaprvé všech opatřeních, která byla schválena pro boj proti násilí, které je zaměřeno na odboraře. Za druhé, eh, tato mise zkoumala legislativní aspekty. A za třetí, zde se zkoumalo, zda funguje ten zvláštní výbor pro řešení konfliktů. neboli tedy CETCOIT. Během mise eh, jsem eh, získávala podrobné informace ze všech eh, stran, od všech zúčastněných stran. Co se týče těch opatření, která byla připravena na to, aby bojovala proti násilí na odborářích, tak jsem tedy zjistila, že zde bylo mnoho legislativních opatření a dalších opatření. Všechny strany mě tedy odkázaly na statistiku, která se týkala počtu násilných případů a také hovořili o případech eh, vyšetřování a také usvědčení pachatelů. Eh, také se na schůzích hovořilo o ochraně odborářů Eh, po věci 1787, eh, nebo také, také se hovořilo o tom, jak tedy pokračovala věc 1787. Co se týče právních věcí, o kterých hovořil výbor odborníků, tak eh, tam jsem zejména vzala na vědomí zvláštní judikáty, které se týkaly těchto věcí a také dopad těchto judikátů. A co se týče eh, práce té, o tripartitní dohodě, tak jsem se také ptala, jak to funguje. Všechny strany eh, zdůraznili potřebu zlepšit toto fungování. A na konci mise jsem navrhla konkrétní opatření, které je nutné přijmout eh, vůči všem, těch, vůči všem těmto otázkám. Po skončení mise také vláda vydala zvláštní eh, prohlášení nebo sdělení, které zaslala s prostřednictvím svého ministra pro sociální ochranu, tak vláda se tedy rozhodla ještě přijmout další opatření, která navrhli výbor odborníků a také výbor pro svobodu združování. Doufám, že vláda vás informuje o všech svých závazcích, které se týkají tedy násilí a také beztrestnosti, které se také týkají ochrany odborářů, která se týká také fungování všech zřízených eh, komisí a výborů, která se týkají také ještě Eh, zvláštních eh, otázek, na které upozornil výbor odborníků a také ještě co se týče technické pomoci ze strany ILO. Já bohužel nemohu hovořit podrobněji o všech těchto věcech, protože mm, jsem zde omezena časem. Výbor eh, odborníků tedy vydal za rok 2009 zjištění, která jsem také nyní právě představila vašemu výboru. Zatím ještě tato zjištění nebyla oficiálně zveřejněna. Eh, tak eh, zde tedy bylo řečeno, že eh, zatím je možné říci, že všechny závazky se uspokojivě plní a také výbor požádal, aby vláda ve své další zprávě pohovořila o všech, o, o pokroku, kterého dosáhla vůči každému závazku. Také zde bylo zjištěno, že bylo odstraněno mnoho různých překážek, eh, které se týkaly například eh, zákazu stávky nebo zákazu kolektivního vyjednávání. Eh, tyto mm, překážky byly odstraněny buď tedy novou legislativou, anebo také na základě rozhodnutí ústavního soudu. To tedy znamená, že ty nejdůležitější legislativní otázky již byly vyřešeny. Výbor pro svobodu stružování ještě přeskoumá věc číslo 1787, která obsahuje nebo která se týká různých eh, nařčení, tedy znásilných eh, činů. Eh, tento případ bude přeskoumán na zasedání v březnu 2010 a výbor tedy doufá, že jej kolumbijská vláda informuje o všech opatřeních, která v tomto ohledu přijal. Je také nutné vzít na vědomí, že po letech, kdy e, nedocházelo k žádnému e, odsouzení, kdy tedy zde byla beztrestnost, tak nyní tedy vláda informovala, e, že došlo, nebo že již bylo vyneseno 218 rozsudků, které se týkaly soudních procesů Eh, s vrahy odborářů. Eh, také chci říci, že v říjnu 2009 jsme zjistili, že dochází k významnému poklesu vražd odborářů 205 v roce 2001, 196 v roce 2002, 38 v roce 2008 a 23 v roce 2009. A vláda se také zavázala přidělit významnou částku, významné, významný objem finančních prostředků na ochranu odborářů a také se vláda bude snažit eh, vymítit beztrestnost a to tím, že přidělí významné finanční zdroje eh, úřadu generálního ehm, advokáta a také eh, soudní, soudnímu sektoru. Je také důležité, aby vláda se snažila vyřešit všechny nedostatky, které ještě ILO identifikovala, což bude e, vyžadovat větší soudržnost, e, také soudržnost v politice rozvoje, v politice obchodu a také to bude vyjadř, e, vyžadovat větší dialog. ILO také zdůrazňuje, že v minulých letech bylo pouze málo bylo pouze málo případů, kdy eh, komise ehm, kdy komise podpořila mm, případy mm, některých zemí, které eh, nebyly v souladu. Děkuji. Ricardo Andres. A nyní dám slovo panu náměstku na ministerstvu práce Kolumbie a panu velvyslanci. Máte dohromady 10 minut. Senora Paní předsedkyně, vážené poslanky, vážení poslanci, jsem vám velmi vděčný, že mohu vystoupit na této půdě, abych eh, učinil přítrž některým pochybnostem a odpověděl na některé otázky, které vlastně zazněly z úst zástupců kolumbijských odborů. Kolumbijská vláda je velmi znepokojena zločiny, již se staly obětí kolumbijští odboráři. Je třeba spochybnit některá čísla. V roce 2001 27 tisíc kolumbijských občanů bylo zavraženo. Je to astronomicky vysoké číslo a je nám to hluboce líto. V roce 2009 15 817 občanů bylo zavražděno. I to je nesmírně vysoké číslo, ale představuje snížení o 45 kriminality vůči kolumbijské populaci. V roce 2001 205 odborářů z Kolumbie bylo zavražděno, což je tragické číslo, které nás bolí a které nás skutečně pokrývá hanbou, ale v roce 2009 podle oficiálních údajů 28 odborářů bylo zavražděno. Podle údajů odborářské školy 40 odborářů bylo zavražděno. Tedy v obou případech, pokud to se pokud výjdeme z údajů předložených vládou, anebo pokud eh, se budeme zabývat údaji odborářské školy, tak ten pokles je o 68 nebo 60 Tvrdit, že existuje systematická politika vraždění vůči představitelům odborářských organizací není opodstatněné. Čísla odborářské školy nebo oficiální údaje ukazují, že v obou případech došlo k výraznému poklesu počtu vražd odborářských představitelů. A my protestujeme proti výsledkům uváděným odborářskou školou o tom, jak hovoří tedy o těchto výsledcích. Ta čísla jsou mnohem vyšší než údaje vlády. V roce 2001 podle oficiálních údajů jsme měli 205 vražd, přičemž pro odborářskou školu 197. V roce 2003 údaje vlády 101. Odborářská škola dospěla k 94 odborářským předákům. V roce 2007 26 a 29 na druhé straně. Vycházíme tedy ze zásady, že za prvé oběť je členem odboru a musí aktivně vykonávat svou funkci. Nicméně odborářská škola zahrnula do těchto statistik další členy oproti vládním statistikám. V roce 2009 někteří zemědělští představitelé, kteří patřili do odborové školy, ale nejsou nutně členy odboru, byli zařazeni. A my jsme si přáli, aby kritéria byla znovu formulována, abychom mohli znovu formulovat statistické údaje a jejich sběr. Ale nebylo možné se dohodnout. My jsme naprosto připraveni změnit způsob, jak se sbírají statistické údaje, aby mohly zahrnovat nyní také zemědělské předáky, ale to je třeba provést ve spolupráci s odborářskými organizacemi Kolumbie. Můžeme tady konstatovat, jaké jsou statistické výsledky a můžeme z toho načerpat eh, poučení, že neexistuje vládní politika vraždění odborových eh, představitelů. Je to důsledek ozbrojeného konfliktu, boje proti hnutí FARC, LEN a proti paravojenským oddílům. Kolumbie je pohlcena teroristickými skupinami, které vraždí běžné občany. Máme deset skupin, proti kterým bojujeme, mezi ně patří skupina, odborová skupina, ale někteří novináři guvernéři před měsícem jeden kolumbijský guvernér byl zavražděn, zmasakrován teroristy. Starostové představují cílovou skupinu, tedy 10 osob, 10 kategorií osob je, jsou zvláště chráněné a mezi ně patří také odbor, odboráští předáci. Na státním zastupitelství jedna jeden odbor vyšetřuje čistě vraždy odborářů nebo odborových předáků. Když hovoříme o beztrestnosti, musím vám sdělit, že v roce 2000 došlo k jedinému odsouzení. Dnes v roce 2010 79 odsouzení za období Uribe Wells 234 rozsudků zaznělo, tedy od jednoho v roce 2000 až k 230 za sedm let administrativy vlády Uribe Veles. Ale nejde jenom o vytvoření zvláštního útvaru na státním zastupitelství, ale existují i specializované složky, které vznikly. Soudci, kteří jsou specializovaní a kteří byli jmenováni proto, aby vyšetřovali vraždy, zabití odborových vůdců. Žádný, žádná z těchto rizikových skupin se netěší takové ochraně podle tohoto systému. Přešli jsme od 6 milionů dolarů v, v oblasti tedy zvláštního režimu až na 13 tisíc dolarů. V roce 2009 vláda se zavázala, že zaručí plný výkon odborových práv v Kolumbii. Přešli jsme od 6 milionů dolarů v roce 2001 až na 13 milionů 124 tisíc dolarů v roce 2009. Na chudou zemi je to obrovská investice. Kromě toho 40 milionů dolarů ročně je investováno, případně určeno na ochranu rizikových skupin. Z toho 13 milionů je určeno na ochranu této konkrétní skupiny. Říci, že neexistuje ochrana, prostě znamená popírat fakta a čísla. Žádný odborář, který byl v režimu ochrany, nebyl zavražděn. Žádný, žádná cílová skupina, která byla předmětem ochrany, nebyla předmětem atentátu nebo útoku. To je důležité. My samozřejmě uznáváme, že existuje obrovský problém násilí v Kolumbii, ale vyzýváme parlament, aby revidoval své, své usnesení, protože v rámci mandátu Uribe Vélez jde o obecný jev násilí vůči celé kolumbijské populaci jako takové. Paní předsedkyně, chtěl bych také zde zmínit významné pokroky, ke kterým došlo v oblasti legislativní. Nedávno jsme schválili zákon 1309, který se týká specifických sankcí, specifických trestů pro vraždu odborového představitele, kde se zvyšuje tedy uvěznění, kdy se zvyšuje příslušný trest z 20 na 30 let vězení. A kromě toho zde jsou zmíněny další povinnosti v oblasti sankcí, když oběť vykonala své právo na svobodu spolčování. Jsme svědomi toho, že v Kolumbii musíme redukovat násilí. Proto jsme vytvořili politiku demokratické bezpečnosti v Kolumbii. Domnívám se, že zprávy, které byly předloženy MOP, jsou dostatečně jasné. E, poukazují na pokrok Kolumbie v oblasti ochrany odborových práv. My dostáváme návštěvu o IHT, IOP, MOP, dostáváme delegace, přijímáme delegace z národních parlamentů, z mezinárodních organizací, vyzýváme zástupce, aby šli do terénu, aby si sami ověřili, jaká je situace a věříme, že můžeme se spolehnout na vaši podporu, abychom mohli nadále bojovat proti eh, těmto velmi tragickým údajům. Chceme pokračovat v boji a spoleháme také na jednotnou odborářskou centrálu. V roce 2007 byla podepsána dohoda mezi pěti reprezentativními odborovými centrálami, která odsuzuje veškerou formu násilí, ať je její původ kdekoliv. A má za to, že jde o ilegální podporu. Tedy je to společná, tato společná deklarace byla vypovězena, zamítnuta eh, CUT, tedy Kolumbijskou odborovou ústřednou 20. ledna. Opakuji, byla to kolumbijská odborová centrála. Paní předsedkyně, máte 30 sekund. Zbývá mi tedy nezbývá mi než poděkovat Evropskému parlamentu, že mě pozval dnes a chtěl bych i nadále vás vyzvat, abyste nás podpořili, abychom mohli pokračovat v boji s tímto jevem. Děkuji. A nyní přejdeme k otázkám poslanců. Slovo má pan Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nás pozvala, abychom se účastnili tohoto důležitého slyšení o odborářských právech v Kolumbii. Myslím si, že je velice důležité zasadit ty věci do náležité perspektivy. Kolumbie je partnerem Evropské unie. Dohoda o spolupráce, která nás váže, vychází z uznávání demokratického systému. Eh, využívá také eh, spíšeného parlamentního schromáždění. Já jsem byl součástí pozorovatelské mise 2001, kdy kandidoval pan Uribe za velice obtížných podmínek. Další kolegové byli součástí této pozorovatelské mise. Mohl jsem se setkat s Marula Blanda na čele FARC kde se zahájil dialog. My jsme podepsali také rezoluci Evropského parlamentu, kde jsme žádali vládu, aby zahrnula FARC na seznam teroristických eh, organizací. Vzali jsme na sebe závazek, že budeme obhajovat lidská práva všude na světě a o to více v Kolumbii. Pravdou je, že informace, které jste nám předali, svědčí o jistém zlepšení lidských práv. Chtěl bych připomenout, jaký byl mandát, který jsme chtěli dát Evropské komisi, aby vedla vyjednávání s cílem podepsat dohodu o přidružení andského společenství. To je dohoda, která se stala mnohostranou dohodou. My jsme přijali čtyři usnesení, které požadovaly, aby dohoda o volném obchodě s Evropskou unii mohla být přijata na příštím samitu v Madridu. Myslím si, že jsme si již vyslechli čísla, která poukazují na to, že tady existuje určitá eh, polemika. Já si myslím, že tato polemika není přijatelná. I eh, jediný zavražděný odborář je zdrojem vážného znepokojení. Závěr, ke kterému bychom měli dospět, je takový, a myslím si, že odboráři v Kolumbii to jasně řekli, je takový, že situace, kterou trpí tato země, o které hovořil pan náměstek, tato situace by nás měla vést k tomu, že bychom měli znovu zvážit dohodu o volném obchodě, kterou bude vyjednávat paní Ashton. Myslím si, že v návaznosti na neuvěřitelné úsilí Kolumbie, která bojovala proti terorismu na obhajobu lidských práv, Ostatně, jak to bylo uvedeno také zvláštní zpravodajkou z hlediska lidských práv v září 2009, v souvislosti s touto situací by bylo nespravedlivé a priori odsuzovat eh, Kolumbii eh, za situaci, eh, kterou Kolumbie trpí a již je opětí. Myslím si, že bychom si měli položit otázku, jakým způsobem bychom mohli přispět k tomuto boji proti terorismu a ve prospěch lidských práv, paní předsedkyně. Myslím si, že máme 9 milionů osob, které jsou součástí pracovní síly a necelá třetina patří do veřejného sektoru. Chtěl bych se zeptat eh, pana mm, Vanesy, Vanegase, jaký sektor zastupuje, veřejný nebo soukromý? Protože my sdílíme vaše stanovisko. Byl bych byl rád, paní předsedkyně, kdyby se zde eh, vyjádřili také zástupci soukromých odborů. Děkuji. Jsem trochu eh, zaskočena dobou, která rychle utíká, takže každý bude mít pouze dvě minuty. Nyní má slovo pan Mendes del Valle. Eh, muchas eh, gracias, presidenta. Děkuji mnohokrát. Prakticky souhlasím se všemi argumenty, které zde uvedl pan Salafranke. Vy jste mi poskytla dvě minuty, takže se pokusím velice rychle a konzistentně se k tomu vyjádřit. Situace je vážná. Neříká to kolumbijská vláda, říkám to já. Situace lidských práv v Kolumbii je vážná a choulostivá, ale byla vážnější a choulostivější předtím. Zcela zjevně zde došlo k pozitivnímu procesu, který probíhá. Za druhé, kolumbijská vláda uznala e, závažnost této situace, uznala, že je to neakceptovatelná situace. My už jsme apelovali na kolumbijskou vládu, aby konala tváří v tvář této situaci vzhledem k tomu, že tato situace ohrožuje samotnou důvěryhodnost této vlády. Tato vláda může nastolit svoji důvěryhodnost, pokud bude jednat konkrétně proti eh, tomuto zlu, které tady stále částečně přetrvává. Jsou tady tři důležité milníky. Myslím si, že je důležité, aby kolumbijská vláda konala případě tzv. falsus positivus máme 1900 případů těch falešných pozitivních případů, které jsou nevyřešeny. Máme oběti eh, terorismu. Eh, tyto mm, činy byly konstatovány, ale nakonec byly zamítnuty, protože strana pana Uribe tvrdila, že by to byla příliš nákladná věc. Dále je nutné, aby kolumbijská vláda podporovala národní akční plán v otázkách lidských práv, eh, který by zahrnoval také občanskou společnost. A pokud kolumbijská vláda splní tyto tři úkoly, pak to budou velká gesta, která jak si vyzvou členy parlamentu, aby přihlíželi pozitivněji na eh, tuto dohodu, která bude vázat kolumbijskou vládu a veškeré aktivity. Další řečník, dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný a trochu budu říkat to, to co řekl již pan Mitchell. Došlo k určitým zlepšením. Ano, došlo k určitým zlepšením i právní situace, ale stále pořád ještě jsem znepokojen. Hovoříme zde o snížení E, počtu, ale nevíme přesně, jaká jsou ta čísla, ale každopádně pokud je to číslo 40, tak bylo možné předejít těmto 40 vraždám. A myslím si, že se mnou budou souhlasit i kolegové, že bychom neměli podepsat dohodu o volném obchodu do té doby, než bude velice zde fungovat dobrý politický dialog. Máme zde nového komisaře, pana Deguchta, a doufám, že ten dialog proběhne. myslím, že pokud nebude, že tedy uh, oni říkají, že dojde ke zlepšení odborářských pracovníků, ale já s tomu moc nevěřím, protože myslím, že skutečně bychom neměli podepsat tu dohodu ještě dříve, než zde bude tolik opatření, abychom viděli, že nadevší pochybnost eh, jsou zde eh, respektována lidská práva a že vláda a právo nebo zákon Kolumbie chrání tato lidská práva. Evropský parlament musí konsistentně aplikovat své zásady, zejména co se týče lidských práv, protože jinak eh, oslabíme ty základní principy, na kterých stojíme v Evropské unii a i tedy jinde. A nakonec bych ještě chtěla paní, paní předsedkyně říci stručně, že, a já jsem otevřený i vůči případným jiným názorům, chci říci, že žádná země neratifikovala tuto smlouvu, kromě Norska. A myslím, že bychom tedy měli zachovat solidaritu a měli bychom se snažit, ale eh, aby tedy ta dohoda nešla proti ochraně lidských práv. Možná, možná ta, ten můj názor vyvolá některé kontroverze a já nechci být se všemi kamarád, já chci, aby došlo k pozitivní změně. Děkuji, paní Perveres. Já bych chtěla Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Mitchellovi za to, že zorganizoval tyto dny. A při, dovolte mi připomenout některé údaje. 2009 Kolumbie obnovila svůj statut eh, systému všeobecných preferencí, protože podepsala 27 úmluv v oblasti eh, životního prostředí a lidských práv. Co se týče lidských práv, ta jsou jednoznačně pošlapávána ve světle čísel, která byla oznámena. A pokud se podíváme na to, že 70 odborářů ve světě je zabíjeno v Kolumbii, pak myslím si, že termín politické genocidy je zde na místě. Jistě můžeme namítat, že se tato čísla snižují od roku k roku, Samozřejmě, za chvíli tady nebude žádný odborář, který by se dal zavraždit. Takže tváří tvář k tomuto pošlapávání američtí demokraté od roku 2006 zablokovali jakékoliv podpisy dohody o volném obchodě a stanovili podmínky. Proto, aby taková dohoda se mohla podepsat, musí tam být zajištěna bezpečnost pro pracující a také ekologická ochrana. Čtvrtá skutečnost tváří tvář pošlapávání lidských práv na Sri Lance, tento statut SPE plus byl stažen, odebrán Sri Lance. A přesto všechno, chci připomenout tyto poslední údaje, Evropská unie přesto všechno zorganizovala vyjednávací kolo z Peru, z Kolumbií minulý týden v Limě. To jsou dvě země, které v Latinské Americe nejméně dodržují lidská práva. Samozřejmě, že chápeme vůli eh, španělského předsednictví prezentovat podepsané dohody v květnu v Madridu, 17. Eh, a 18. května. Ale chci důrazně žádat, tak jak to již učinili někteří kolegové, aby se zahájilo vyšetřování ohledně dodržování lidských práv v Kolumbii, tak jak jsme postupovali ve Sri Lance, a pozastavit vyjednávání s cílem obchodní dohody do té doby, než bude toto téma zohledněno. Evropská unie si dává za cíl, aby hájila co nejdůrazněji lidská práva, takže myslím si, že musíme poslat minimálně stejně jako naši kolegové ve Spojených státech. Děkuji vám. Děkuji. A slovo má pan Howitt. Děkuji mnohokrát. Jako koordinátor pro lidská práva v našem podvýboru chci poděkovat eh, tomuto výboru a Gay Mitchellovi, že se zabývá otázkou lidských práv tímto způsobem. A chci říct si celá jasně, se připojí s kampaní Spravedlnost pro Kolumbii, která se týká nejen vražd odborářů, ale ta situace lidských práv v celé zemi a to, že organizace pro lidská práva dvě třetiny všech úmrtí nastalo kvůli spoluúčasti se státními orgány. Chceme poděkovat za to, že jste připraveni revidovat údaje o smrti odborářů, ale nerozumím tomu, existuje dialog mezi EU a Kolumbii. A je, proč, proč nemůžeme postupovat efektivně v oblasti lidských práv? Děkujeme Mezinárodnímu úřadu práce a snaze vlastně překlenout mezeru mezi legislativou a jejím naplnováním. Ale které kroky by měly zabránit novému násilí proti odborářům. A to je v odpovědnosti státu a vždy bude stát za to odpovědí. Považujete stát za odpovědný za tyto vraždy a co říkáte na to, že dvě třetiny vražd v Kolumbii se děje za spoluúčasti státních orgánů. Evropská komise se vyjádří k těmto bodům. Jak je možné, že podle toho, co sděluje MOP, neexistují projekty, které by řešily tyto otázky v naší spolupráci a co z toho máme vyvozovat, pokud jde o vaše závazky. Máme-li do budoucna podepsat dohodu o volném obchodu? Pan Cashman uvedl, jak můžete ospravedlnit, že jakožto Evropská unie půjdeme cestou dohody o volném obchodu, když Spojené státy, Norsko a Kanada odmítly tento postup, jak to můžeme z hlediska lidských práv my ospravedlnit, když ostatní nemůžou. Slovo má pan Martinez. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být velmi stručný. Nejdříve bych chtěl říci, že věřím eh, tomu úsilí, které bylo prezentováno náměstkem ministra, úsilí, které vykonává vláda, aby bojovala proti násilí, to akceptuji, chci tomu věřit, ale čísla jsou zde, ostatně sám představitel vlády o tom hovořil. 60 atentátů nebo vražet eh, odborářů ve světě probíhá v této zemi. Já bych nechtěl hovořit o těch rozporuplných prvcích eh, jednotlivých statistik. Vraždy zůstávají eh, závažnými jevy a odboráři patří k těm mnoha kategoriím, které trpí Eh, těmito útaky, útoky. Proto bych chtěl i nadále důvěřovat politice, kterou provádí kolumbijská vláda. Nicméně eh, myslím si, že bychom měli být náročnější a měli bychom se dožadovat mnohem důrazněji výsledků. Já jsem byl přítelem Jose Mara Mercado, který mm, hlásal základní myšlenky odborářského hnutí. Byl to Chozerak Mercado, který nepracoval ve veřejné sféře, byl to hudebník v Kolumbii a i on se stal obětí, byl zavražděn, stal se obětí terorismu poté, co zastupoval Kolumbii na mnoha mezinárodních konferencích, které se zabývaly pracovními otázkami. Není to tedy nový jev? a všichni, kteří se domnívají, že je to nový fenomén, tak se mílí. To je fenomén, který zde existuje již celá desetiletí. Uznávám, že zde existuje dobrá vůle, ale myslím si, že musíme být mnohem důslednější a náročnější. Já jsem pro tu dohodu, o které hovoříme. Patřím k těm, kteří se domnívají, že bychom měli být mnohem konzistentnější, pokud hovoříme o dalších zemích Latinské Ameriky, kde se eh, oběti čítají v tisících a ne ve stovkách. Měli bychom i nadále podporovat úřady, pokud se tyto úřady zavazují k určitému úsilí. A nakonec je tady jedna věc, která mě šokuje. Jsem šokovan tím, že zde hovoříme o modelu Spojených států, ve vztahu ke Kolumbii, Kolumbii protože Spojené státy pozastavili vyjednávání dohody o volném obchodě, ale musíme vědět, že jsou to země, které podporovaly vojenské režimy. Byl bych rád, kdyby jste mi toto vysvětlili. Spojené státy americké jsou přece privilegovaným partnerem Kolumbie. Pan Mitchell. Can I Nejprve chci říci to, že jste řekl na začátku. Vím, že je to obtížné. Také pochá, já pocházím ze severního Irska, kde také docházelo k zabíjením a k vraždám. A vím, dokážu si představit, jaký může být terorismus Eh, hrozný. Ale když se podíváme na ta čísla, tak vidíme, že dochází k pokroku, že ta čísla jsou nižší. A nevím, eh, co, jak, jak ta situace se vyvíjela od toho roku 2001 do roku 2004, protože nemáme, pro některé roky nemáme konkrétní čísla, ale docházelo tedy k tomu, docházelo k zabíjení or, odborářů protože velice často chyběla jejich ochrana, což není přijatelné. A musíme stále apelovat na vládu a na všechny, kteří jsou e, účastní v tomto procesu, aby situaci zlepšili, protože ji nelze tolerovat. A právě proto také dnes organizujeme toto slyšení, protože chceme chránit a hájit lidská práva. E, bojujeme proti těm, kteří porušují lidská práva. Ano. víme, že v Kolumbii dochází k porušování lidských práv. A jakáže byla ta čísla? Uh, hovoříte o asi dvacítce odborářů, kteří byli zabiti v, v jednom konkrétním roce. Myslím si, že eh, to stále ještě není přijatelné, i když musíme uznat, že k určitému pokroku došlo. Také se chci ještě zeptat eh, na jednu informaci která se týkala soudržnosti mezi obchodem a e, mezinárodním dialogem. Ptám e, se na to úřadu e, ILO konkrétně, tedy buď pana velvyslance nebo paní ředitelky, nevím, kdo z nich bude odpovědět. A také zde máme zvláštní zpravodajku, která se zúčastnila návštěvy v Kolumbii a sdělila, že navzdory tomu, že jsou odboráři často ochraňováni prostřednictvím různých bodyguardů, tak tedy dochází k problémům. A otázkou je také, e, zda ti to bodyguardi nebo ti to ochránci nejsou určitými špiony, nebo zda vlastně tedy e, nejsou, zda to není na škodu tento systém. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní už bohužel se nemůže hlásit e, nikdo další protože už nemáme tolik času, takže nyní dávám slovo paní Mnís. Dvě minuty, prosím. Eh, Děkuji, paní, Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji k vyjádření pana Salafranka a pana Delvaje a také k slovům pana Martineze. S touto dohodou španělské předsednictví chce nechce za každou cenu podepisovat eh, dohodu, ale dovést do konce proces, který, zahájil, který byl zájem před třemi lety. Eh, parlament udělil komisi mandát a je třeba ten proces dotáhnout do konce. Je to proces, který jsme zahájili my. Kolumbie byla podrobena celé řadě šetření v oblasti lidských práv její přístup v oblasti boje proti násilí, proti ve, ve směru ochránců lidských práv je naprosto v duchu úmluv podepsaných Kolumbií. A my jsme velmi efektivní, když prosazujeme lidská práva ve světě když eh, vedeme dialog, když existuje vazba, vztahy s partnerskými zeměmi. Pokud nebude žádná dohoda s Kolumbií, tak nebude možné ovlivňovat situaci lidských práv v Kolumbii. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Vagel. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem skutečně ohromen statistickými údaji o vraždách a dalších eh, trestných činech. Domnívám se, že pokud o těchto statistikách hovoří vládní představitelé a snaží se roz, eh, vysvětlit rozdíly v údajích, domnívám se, že vláda by nám měla ukázat, co se čeká od vlády, od policie, od justice, kolik bylo odsouzeno pachatelů trestných činů, kolik je jich ve vězení, protože stát eh, nemá jiný smysl, než tedy stíhat eh, tyto zločiny. A je třeba stanovit skutečně, dát latku vysoko. A my jsme se seznámili s tím, že na Balkáně, odkud eh, pocházím, bez katarze generované soudy bychom byli pouze svědky utrpení obětí, ale od trest a postavení k odpovědnosti a vědomí, že třeba zaplatit na, za své zločiny, tato kritéria byla stanovena a skutečně laťka, pokud jde o zločinnost, byla postavena výše, takže mě by zajímalo, jak efektivní je ochrana zákona. Poslední otázka, pan Fisa Excela. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, řečníkům, eh, kteří vystoupili. Byl bych býval rád si vyslechl ostatní představitelé odborů, kteří jsou zde přítomní a kteří bohužel se neujali slova. Pan náměstek uznal, že situace lidských práv je obecně špatná v Kolumbii ale musíme ty věci zasadit do správného sledu a konstatovat, že došlo k určitému pokroku. Pokud vycházíme z toho, že bylo zavražděno 40 odborářů, tak bych rád věděl, kolik jich bylo zavražděno z důvodu odborářské činnosti. Eh, zdá se, že tam byl pouze jeden takový případ a ještě byl zavražděn eh, formací FARC. FARC je nekontrolovatelný útvar. Já bych byl rád, kdyby došlo k srovnání se situací v jiných zemích. Já jsem nováčkem eh, zde, ale pokud vycházím z předchozích informací, tak se podepsala dohoda o volném obchodu s Mexikem, s levicovou vládou Mexika. nebych byl rád, kdybychom tady uplatňovali dvojí metr. To znamená, měli bychom určitý přístup k jedné vládě, protože je levicová, a jiný přístup k jiné vládě, protože není levicová. Navazuji na to, co eh, řekl mm, představitel Mexika, který hovořil o mechanismech ochrany odborů. došlo k analýze různých modelů těchto ochran a bylo konstatováno, že kolumbijský model funguje, takže to znamená, že vláda učinila skutečné úsilí v tomto ohledu. A nyní má slovo zástupce komise, pan eh, Karo, ředitel zodpovědný za Latinskou Ameriku DG Relax. Máte tři minuty, pokud je to možné. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní hovoříme o situaci, která se týká lidských práv v Kolumbii. Tato situace je stále e, znepokojující a proto se snažíme také posílit právní stát. Vláda se snaží e, posílit e, vládní, e, právní stát a vypadá to, že ta její snaha je částečně úspěšná, nicméně stále pokračuje zabíjení a vraždy zástupců odborářů. Evropská unie využívá dialog k tomu, aby apelovala na kolumbijskou vládu, aby vystupňovala svá opatření, aby zlepšila opatření na ochranu zranitelných skupinů, zejména se to týká obránců lidských práv a odborářů. Také jsme, eh, také se snažíme podpořit, snížit beztrestnost, která stále přetrvává. ILO také při svých monitorováních zjistilo, eh, že Eh, vláda eh, se tedy snažila o zlepšení svého právního systému ohledně postavení odborářů a ochrany odborářů. Máme zde zejména nové právní předpisy a proto je, a je také nutné stále zlepšovat tuto situaci. My jako Evropská unie si chceme dále eh, po, mm, poskytovat pomoc a poskytovat koordinaci Snažíme se prosazovat jednak lidské, lidská práva osobně a také práva pracujících, proto se angažujeme v Kolumbii a to prostřednictvím e, místní vlády, prostřednictvím dialogu, který se soustředí na lidská práva a také prostřednictvím našeho programu spolupráce. Také se angažujeme spoluprací s občanskou společností, spolupracujeme také s odborářskými organizacemi a jak jsme řekli na začátku, na tuto pomoc bude vyčleněno asi 30 eh, milionů eh, pro ob, na období 2007-2013 a právě tyto prostředky mají posílit právní stát v Kolumbii. Kolumbie zároveň potřebuje hospodářský rozvoj, hospodářské zlepšení, eh, zlepšení zaměstnanosti a také úpravy pracovně právních vztahů. Co se týče dohody, kterou nyní vyjednáváme s Kolumbií, eh, tak se domníváme, že tato dohoda může být eh, velkým přínosem v této oblasti. Budeme se proto soustředit na to, aby tato dohoda obsahovala také doložku o lidských právech, která také umožní po případě jednostrané pozastavení pomoci a spolupráce v případě pošlapávání lidských práv. Také připravujeme řadu závazných eh, dohod, která se mají týkat například ochrany životního prostředí. Zároveň chceme navrhnout mechanismus, který má eh, tedy eh, kontrolovat, zda jsou dodržovány pracovně právní eh, předpisy, protože to všechno bude také věcí, která mm, zlepší situaci v oblasti ochrany lidských práv a také zlepší ochranu odborářů. Děkuji. A nyní, mm, prosím. I teď každý řečník může mít repliku, jednu minutu, takže začneme panem Vanegasem. Jednu minutu máte. Děkuji. Já bych za sebe chtěl také poděkovat Evropskému parlamentu za tuto diskuzi, která zde mohla proběhnout na téma lidských práv. Bohužel řečník hovoří mimo mikrofon, neslyšíme v kabinách. Takže výjimečně máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vlastně nežádal o slovo, ale chtěl jsem pouze položit určitou otázku. Nechtěl bych opakovat to, co tady již zaznělo. Nejde o podstatu toho problému, jde o formu eh, v souvislosti s touto závažnou situací. Eh, pan eh, Vanegas a ostatní, kteří pocházejí z Kolumbie, by měli vědět, že máme jiné země, které jsou partnery Evropské unie Často jsou tam představitelé velvyslan, velvyslanectví. Dnes zde máme velvyslance, máme tady zástupce vlády, máme tady představitelé odborů a ne jen tak nějakých odborů. A i tito představit a tato země připouští také četné návštěvy ve své zemi. Eh, také delegace, které pozorují, kontrolují. To je postup, který je dosti nebývalý v porovnání s ostatními zeměmi. Já nijak nesympatizuji s kolumbijskou vládou, ale musím uznat, že Kolumbie podstupuje tato kontrolní opatření, eh, která vlastně nepodstupuje žádná jiná země z třetího světa. Děkuji. Dobře. Pan Vanegas má jednu minutu. Dobře, takže první věc, kterou bych vám chtěla říci. Jsem velice rád, že jsme se vrátili k této diskuzi ohledně lidských práv. Již eh, po dobu tří let se jedná o této dohodě mezi EU a Kolumbie. Ale myslím, že nyní nastala doba, abychom si uvědomili, nakolik je závažná tato situace. V této souvislosti bych chtěl uvést, že eh, v Kolumbii je tato situace velice tragická z hlediska obhajování lidských práv. Zaznamenáváme eh, úmrtí těchto odborových aktivistů. Dochází k oslabování tohoto hnutí. Máme 12% organizovanost Eh, před deseti lety jsme měli 12% eh, organizovanost a nyní máme 4% organizovanost, takže jsme svědky eh, nejenom snižování počtu členů odboru, ale také snižování počtu samotných organizací. A to je trvalý faktor, který poznamenává odbory. Když hovoříme o lidských právech a o dohodě o volném obchodě, tak eh, pracovně právní právo v Kolumbii z tohoto hlediska je naprosto jednoznačné. Podle tohoto práva bychom se měli účastnit tohoto jednání. Není možné, abychom poskytli legitimitu vládě, která tak eh, ostudným způsobem pošlapává lidská práva. Chtěl bych říci, že my jsme stáhli náš podpis a nyní připravujeme dokument, který jsme vypracovali s ostatními centrálami a také s vládou, protože dokument, o který se jednalo, byl vypracován před několika lety, kdy vláda rozhodla o minimální eh, mzdě, aniž by konzultovala sociální partnery. My jsme organizací, která se snaží bojovat proti beztrestnosti a proti páchání těchto násilných činů. Bojujeme za tyto cíle jako odbory a nechceme, aby i nadále se potvrzovala vláda, která nedodržuje tato práva, zvláště lidská práva. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tři otázku. První se týkala mého prohlášení o tom, zda ano či ne stát nese odpovědnost za ochranu odborů a odborářů. Stát odpovídá za právo na život v zásadě. A během mise v Kolumbii jsem pochopila, že vláda e, přistupuje k privatizaci ochrany odborářů a dochází k postupnému odstraňování těchto služeb. Vláda se zasadila o pokračující ochranu všech eh, odborářů a vláda také naznačila, že záruka bez ohledu na metodu ochrany představitelů odboru stát jako takový musí být odpovědný za tuto ochranu. To byla důležitá záruka, kterou požadovala MOP po vládě. Druhá otázka, která zde zazněla, co dělá MOP, pokud jde o vyšetřávání beztrestnosti? Otázka beztrestnosti je ve skutečnosti jedním z bodů týkající se svobody eh, spolčovací. A bylo požadováno po vládě, aby podnikla nezávislé vyšetřování nezávislým orgánem. To požadujeme po všech vládách protože tam, kde se tvrdí, že dochází k beztrestnosti, musí projmout nezávislé šetření. A kolumbijská vláda to svěřila úřadu nevyš, státního, nejvyššího státního zástupce, což je nezávislý orgán na státním aparátu. Otázkou je, zda tato šetření by neměla být rozšířena a zda by se neměla vyšetřovat eh, všechna porušení podle umluvy eh, 1771 na úrovni tedy nejvyššího státního zastupitelství a s příslušnými vládními zdroji. My jsme vyrozuměli, že tato vyšetřování v rámci 1771, tedy všechny případy beztrestnosti by, budou vyšetřeny a vrchní rada justice by se měla vrátit tedy k ke svému hlavnímu úkolu stíhat tam, kde se zjistí porušení trestního práva. Pokud jde o body týkající se konzistentnosti v oblasti technické pomoci, opět chci říct, že všechny organizace mají stejný cíl, tedy redukovat na nulu porušování odborářských práv a vraždy. A tady musíme všichni koordinovaně a konzistentně spolupracovat, abychom využili zdroje tak, aby vláda a sociální partneři v terénu byli schopni efektivně řešit ty mezery, které existují v zemi. Je tu politická vůle a pokud politické strany vybudují dostatečnou politickou vůli, a já myslím, že tady všichni za to odpovídají, tak nejen vláda, ale i odbory mají obrovskou odpovědnost eh, ve smyslu budování důvěry. Evropská unie, MOP a další dárci musí spolupracovat, aby tento proces se třemi partnery podpořil. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan náměstek eh, pra, ministra práce Ricardo Echeverry na dvě minuty. Quiero, en nombre del gobierno colombiano, agradecer el interés. Eh, já zde budu hovořit eh, za kolumbijskou vládu. Chtěl bych vám poděkovat eh, za zájem Evropského parlamentu. Chci vám poděkovat za to, že máte zájem o situaci v mé zemi. A vyjádřím se pouze stručně. Porušování lidských práv je problémem na celém světě a je důležité na celém světě bránit lidská práva. Má se o to také snažit i kolumbijská vláda a kolumbiští oby občané. Z toho důvodu se eh, v mé zemi eh, všichni mají účastnit a vláda vyzývá všechny eh, vrstvy společnosti, aby se účastnili tohoto boje proti porušování lidských práv. Na Kolumbii se také vztahují veškeré mechanismy, které se týkají obrany lidských práv a z toho důvodu můžeme říci, že Kolumbie je tedy často subjektem různých mezinárodních eh, monitorování a jak zde bylo popsáno, je tedy často dochází eh, v Kolumbii k tomu, že tedy mezinárodní společenství kontroluje situaci pravidelně a také eh, jsou zprávy o těchto pozorováních předkládány OSN. Kolumbie dobrovolně nyní předložila zprávu, která navazuje na doporučení nebo na závazky, které jí byly doporučeny a z toho důvodu můžeme také s radostí říci, že zde funguje s, OS, s Evropskou unii dialog, který se týká lidských práv a také jsme připraveni E, zapracovat všechny obavy, které Evropská unie ještě má do naší politiky. Myslíme si, že zlepšení situace v oblasti lidských práv bude také záležet na tom, nebo bude teprve možné, až se podaří zcela vymítit násilí ze života kolumbijské společnosti. A my doufáme, že se podaří dojednat dohodu o volném obchodu s Evropskou unii a že tato dohoda představí novou eh, příležitost eh, nebo nový mechanismus proti násilí a že tedy celkově zlepší i situaci v oblasti lidských práv v Kolumbii. Chci ještě jednou zopakovat, že eh, jsme rádi, že Evropský parlament zorganizoval toto slyšení a těšíme se na spolupráci a na úzké vztahy mezi vámi a námi, mezi EU a Kolumbií. Pane Mišeli, chcete ještě eh, říci eh, několik slov na závěr. Ano, já si myslím, že jste, za chvíli už chceme hovořit spíše o situaci na Haiti, takže dovolte mi jenom říci, že celkově můžeme tuto diskusi uzavřít tím, že je nutné soustředit se na tuto otázku, na otázku lidských práv a musíme zajistit, aby se tento trend Eh, skutečně byl zastaven, aby ten trend, který se týká eh, vražd odborářů, aby byl zvrácen. A je to také eh, je to také v našem zájmu, protože chceme obchodovat se zeměmi, které dodržují lidská práva. Chci také zdůraznit, že to je uh, jedno z prvních eh, slyšení, která se týká lidských práv v Kolumbii a myslím si, že, bych sem, že bychom se k tomuto tématu měli brzy vrátit. Ano, říká paní předsedkyně, budeme tuto situaci sledovat. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu v našem programu. A za chvilku tady budeme pokračovat dalším bodem, který se týká Haiti. Milí kolegové, nyní zde přivítám dva hosty na tuto část jednání věnovanou eh, tragickému zemětřesení. Pane Martinézi, budeme pokračovat podle pořadu jednání a vás prosím, abyste zavěli svá místa. Nyní zde chci přivítat eh, dva řečníky. Týká se naše jednání hrůzného zemětřesení na Haiti. Nejdříve pan komisař Karel de Gucht a potom Greta Schomans, eh, zástupkyně nevládní organizace Koordinace Evropa Haiti. Chci zahájit bod o Haiti velmi bolestnou informací, která nám byla potvrzena Týká se bývalé kolegyně z parlamentu, která odešla do Evropské komise a která byla, byla dvojkou delegace Evropské unie na Haiti. A v této funkci se zúčastnila pracovního jednání v sídle OSN, v sídle zastoupení OSN v Port-au-Prince a zemřela 12. ledna. Než budeme pokračovat, eh, chci navrhnout, abychom hned nyní minutou ticha uctili památku naší kolegyně, která zahynula při výkonu své funkce jako tolik hajťanů a tolik humanitárních pracovníků. Naše myšlenky nyní směřují její rodině, která byla tak tvrdě postižena. Vzpomeňme na paní Suarez Dual. A nyní tedy navážeme na jednání o Haiti. Tato situace je velmi důležitá pro práci našeho výboru z hlediska rozsahu tragédie a potřeby koordinace humanitární odezvy. Provizorní předběžná bilance je 112 tisíc mrtvých, 194 tisíc raněných a jedna a půl milionu lidí bez přístřeší. Rozsah škod je obrovský. Reakce Evropské unie byla rychlá. První bezodkladná opatření byla nastala hned a během mimořádného jednání Rady ministrů z 18. ledna Evropská unie se zavázala poskytnout 122 milionů euro z titulu naléhavé humanitární pomoci, přičemž Evropská komise souhlasila s tím, že 300 milionů euro bude poskytnuto na bezprostřední a středně dobou rekonstrukci. I když reakce byla rychlá, nasazení pomoci bylo zpomaleno logistickými potížemi, koordinací a potížemi v terénu. Není pochyb o tom, že bude třeba se poučit z této krize. Je tře- a je možné, že tato krize dá nový impuls snahám o vytvoření, o posílení schopnosti rychlé reakce Evropské unie v případě katastrof, tak jak to upravuje článek 214 Lisabonské smlouvy, který vyzývá Evropskou komisi, aby podnikla veškeré kroky pro podporu koordinace mezi kroky Unie a členských států s cílem posílit efektivnost a komplementaritu mechanismu Unie a národních opatření v oblasti humanitární komise, humanitární pomoci. Přejeme si, aby komisař de Gucht, který se právě vrátil z Haiti, nás seznámil s bilancí situace v terénu a s nasazením humanitární pomoci. Máte čtvrt hodiny, pane komisaři. Děkuji. Paní předsedkyně, jak se právě uvedla, právě jsme se vrátili z Haiti kde jsme se zúčastnili mise, která měla několik cílů. Nejdříve poskytnout naši soustrast haitské populaci, ale také rodině paní Pilar, kterou jste zde právě zmínila a připomněla. Kromě toho jsme chtěli zjistit, jaká je situace na místě, protože zprávy, které jsme dostávali, byly rozličné od pracovníků na místě i od spolupracovníků OSN a chtěli jsme zjistit, jaká je situace oproti tomu, co vidíme na obrazovce. Za třetí, chtěli jsme také se domluvit s haitskými úřady, jak postupovat eh, krátkodobě, střednodobě a dlouhodobě. Chtěl bych zejména rozvinout tři body. Situace, jak vypadá v současnosti. Naléhavé otázky nejsou přísně humanitární. Nad, za druhé, snaha o obnovu. Pokud je o situaci na místě, já bych řekl, že vzhledem k rozsahu této tragédie ta situace je poměrně uspokojivá. Došlo k záchranným akcím, které dokázaly zachránit ještě včera celou řadu lidských životů s poměrně velkým nasazením. A také částečně díky tomu, že vzhledem k přítomnosti mise OSN zde bylo skutečně těžké vybavení OSN k dispozici. A to a dostalo se jim hned pomoci specializovaných eh, záchranných týmů a výsledkem bylo, že se podařilo zachránit řadu životů. Za druhé, situace z hlediska zdravotního Na místě je celá řada zdravotních týmů, několik eh, polních nemocnic zde bylo zřízeno a využívají se i některé nemocnice, které stále fungují, případně jejich části. A myslím, že je možné říci, že v této chvíli všichni ti, kteří potřebují péči, péči dostávají. To neznamená, že za několik dní či několik týdnů tato snaha bude ukončena. Nyní jsme ve fázi válečné chirurgie. Dochází k amputacím a je třeba vlastně potom řešit tento stav dalšími reoperacemi. A nyní je třeba ošetřit osoby, které to potřebují a musím říci, že velmi obdivuji všechny ty, kteří pracují dnem i nocí neuvěřitelnou rychlostí, s neuvěřitelným nasazením, které můžeme jen obdivovat. Situace, pokud je o vodu a potraviny, dochází k rozdávání vody organizovanou formou v jednotlivých eh, neformálních táborech, které existují v Porto Prás, tomu se ještě vrátím, dochází také k distribuci potravin. Skutečnost, že situace v oblasti potravy byla prekérní před zemětřesením, znamená, že tam byly velké zásoby OSN a bylo možné tedy využívat eh, těchto zásob eh, potravin po katastrofě. Ale neměl by zde nastat problém, protože přístav již začal opět fungovat, je tam postaven tedy plovoucí přístav, plovoucí přístaviště a je nepochopitelné, že vlastně komunikace nejsou postiženy. Ty silnice byly poměrně špatné ale dalo by se očekávat, že silnice budou naprosto porušené, rozpraskané a je neuvěřitelné, že silnice jsou v podstatě v původním stavu před zemětřesením. A funguje také letiště v Port-au-Prince, které nyní vlastně zvýšilo svou kapacitu, i když zde je jenom jedna přistávací dráha, takže zásoby mohou eh, tedy přicházet, ale krátkodobě zde větší problémy nevidím. Jeden naléhavý problém vyvstává a to je otázka osob, které vlastně žijí na ulici, na náměstích, v parcích, kteří nemají přístřeší. Existují zde neformální tábořiště, lidé nemají vůbec nic, je jim dovážena voda a potraviny, ale nejsou vůbec chráněni. Chrání se tím, co jim zbylo. A to nemůže pokračovat. Zatím to není problém rozsáhlý v současnosti, protože teploty podnebí je velmi pozitivní. Neprší, teplota je asi 28-30 stupňů, vlhkost není vysoká, takže je možné žít venku v současnosti. Ale do půl roku nastane období dešťů a pokud eh, ta situace nebude vyřešena do té doby, tak eh, nastane velmi obtížná situace. Je třeba najít eh, ubytování, tábory pro 250 tisíc eh, vnitřně přemístěných osob. Tu věc dokážeme zvládnout za několik týdnů, až se rozhodne, že tedy bude vybudován takový tábor. Tedy je třeba, je možné to dokázat za 14 dní, ale třeba postupovat velmi rychle a bude třeba o tom rozhodnout, tedy do několika týdnů. Za druhé, v jakém stavu je stát? My jsme vedli velmi zajímavá a důkladná jednání s prezidentem, s premiérem, s řadou členů vlády a s vysokými úředníky a všichni vlastně působí pohromadě na jedné policejní stanici. To jediné zbývá z, z haitského státu. Je to na poměrně malé policejní stanici a tak to nemůže fungovat. Souvisí to s tím, že stát byl poměrně křehký v minulosti, ale v Port-au-Prince čtvrti, kde byl prezidentský palác, ale také jednotlivá ministerstva, patří k těm nejhůře zasaženým. Je to čtvrť Carrefour, ta byla velmi tvrdě zasažena a je zvláštní, že některé části byly naprosto zničené a jiné vůbec ne. A prostě na určitých osách, které procházejí po to pás, je vše zničené a, jin, a o několik metrů dále ne. Je třeba také říci, že některé budovy, které jsou budovy, které byly budovy tedy velkého rozsahu, tak včetně budovy, kde byla delegace komise, tak ta budova je celá rozpraskaná, porušená a to nesouvisí tedy se způsobem výstavby, ale skutečně s intenzitou Eh, zemětřesení. Ministerstva zmizela, celá řada úředníků také, takže je třeba vytvořit co možná nejrychleji strukturu státu, který by mohl zajisté omezeným tempem fungovat a rozhodovat. Tak, aby hajťané sami mohli v těch záchranných akcích spolurozhodovat a také spolu rozhodovat o obnově. Proto jsme navrhli haitské vládě pomoc v oblasti nejdříve výstavby, nejdříve formou kontejnerů, což na trhu existuje, a později tedy formou technické pomoci pro obnovu haitského státu. A to jde ruku v ruce s nutností, aby mise OSN zůstala na místě. Je to mise, která má součást vojenskou a civilní a je třeba, aby mohl fungovat civilní stát, bude nezbytné, aby civilní vedení mise OSN spolupracoval s určitým zárodkem nového státu, tak, aby bylo možné rozhodovat například eh, o tom, kde zřídit eh, příslušné tábory, protože v současnosti ten eh, rozhodovací mechanismus prostě neexistuje. Je třeba postupovat rychle, ale skutečně mít na paměti nedostatek státních struktur. A za třetí, pokud je o tuto bezodkladnou pomoc, která není humanitární, společně s hajeckou vládou vyšleme v nejbližších dnech průzkumnou misi složenou z úředníků komise, rady a také členských států. Členské státy byly osloveni, aby někoho vyslali. Některé členské státy již někoho vyslali a budeme se snažit získat eh, povědomí o situaci co nejrychleji. Za třetí, obnova. V současnosti v Montrealu probíhá konference na toto téma s přáteli Haiti. Evropská unie, pan Kušner nás zastupuje. Já jsem s ním hovořil telefonicky před hodinou a půl. Základní představa je zpracovat skutečný plán pro obnovu Haiti, ale také pro obnovení haitského státu. Nesmíme se omezovat. Nemůžeme pořád řešit krizi, ale musíme čelit markantní neschopnosti haitského státu v této fázi. Je třeba obnovit skutečně stát v celé šíři. A Příslušná zpráva bude předložena konferenci, která, která se bude konat eh, v březnu či dubnu. Nebude to pouze tradiční konference o finančních závazcích, ale je třeba skutečně spolupracovat eh, s OSN, s některými významnými zeměmi, které se hrávají klíčovou úlohou, například Dominikánská republika, Kanada a další ale také samozřejmě s Evropskou unii a s Evropskou komisí. A tam tedy velmi rychle někoho určíme, aby nás zastupoval při zpracování těchto zpráv. A otázka, která by se stejně vyskytla jak je to s omezenou viditelností Evropské unie? Myslím, že to má několik důvodů. Ne, že bychom nebyli přítomni. A komise financuje, ale je zastoupena nevládními organizacemi a organizacemi systému OSN v terénu. A to nejsou lidé, kteří by byli přímo vysláni komisí. My financujeme, řídíme organizace, které pracují pro nás. A samozřejmě máme také experty na místě, ale mm, to nejsou skupiny přímo komise. A za druhé se vyvíjí opravdu velké úsilí a musíme za to být vděční ve vztahu ke všem členským státům, které toto úsilí vyvíjejí, ale jsou to členské státy, které jsou tam vlastně pod svým národním eh, praporem. A třetí připomínka na našich obrazovkách vidíme eh, americkou přítomnost i ve vojenském slova smyslu. A mnohem méně je tam viditelná Evropa, která tam poskytuje humanitární pomoc, lékařské týmy, realizuje eh, chirurgické výkony. Je to méně viditelné, ale je to velice důležité. Takže skutečně se nemusíme stydět za to, co děláme eh, na Haiti. Jedná se o rozsáhlé úsilí, které je velmi oceňováno na místě, ale je tady problém zviditelnění této přítomnosti. Samozřejmě v určitém okamžiku si můžeme položit otázku, co je důležitější, zviditelnit se nebo být skutečně přítomen v daném okamžiku v terénu. Nevždy tedy eh, je vhodné se podřídit té mediální logice, pokud to tak mohu říci. Myslím si, že především se musíme podřídit logice obětí a jakým způsobem jim pomoci v jejich nešťastné situaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za aktualizaci našich eh, informací vaším prostřednictvím. A nyní dávám slovo paní Šaumans na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také tomuto výboru za pozvání eh, naší organizace Koordinace na Haiti. Máme eh, se skupení 60 nevládních organizací Evropy Eh, spolupracujeme asi se stovkou sociálních, nevládních i eh, rolnických organizací na Haiti. Začali jsme naší iniciativou koordinace roku 2004 a snažíme se soustředit eh, aktivity našich organizací na Haiti. Chtěli bychom poděkovat zde zastoupeným zemím z Evropy za jejich solidaritu, která vzešla z, té, z této výzvy eh, ohledně pomoci Haiti. Eh, naši partneři velice oceňují tuto solidaritu na místě. Nicméně naší výzvě na Evropskou unii a na členské státy EU bychom chtěli také zdůraznit, že té veškeré pomoci, která se poskytuje také naléhavá pomoc, která je dodávána. V rámci této pomoci stále zdůrazňujeme, že bychom neměli zapomínat na mm, zahrnutí haitské vlády a občanské společnosti do všech těch iniciativ, které se realizují na místě. My se domníváme, že tyto občanské organizace mají velmi důležitou roli při budování těch patřičných struktur, které by umožnily obnovu eh, Haiti a hlavně obnovu města Poroprás a těch postižených oblastí. Co se týče krátkodobé reakce, myslíme si, že je důležité i nadále koordinovat veškeré úsilí pod silným vedením OSN a koordinovat mezinárodní humanitární pomoc. Domníváme se, že Evropská unie může v tomto sehrávat určitou roli, tak aby usnadňovala tuto koordinaci v propojení s místními organizacemi a s haitskou vládou, i když je velice oslabená v tomto okamžiku. Domníváme se, že eh, veřejný a politický tlak, který se dožaduje rychlých výsledků humanitární pomoci. Tento tlak by neměl vynechávat nebo obcházet haitskou vládu nebo občanskou společnost. My víme, že mezi našimi partnery jsou organizace, které již eh, měly iniciativy, které se účastní rozdělování pomoci, které se účastní vypracování eh, lokálních plánů. Máme několik organizací, které se seskupily eh, na místě a snaží se soustředovat údaje ohledně nezvěstných osob, poškozených osob a snaží se tedy poskytovat pomoc těm jednotlivým postiženým rodinám. V minulosti jsme zažili velmi mnoho případů, kdy k tomu nedocházelo z hlediska účasti občanů Haiti mnoho evropských občanů eh, by se mělo propojit v rámci těchto pomocí s haitskými občany, poskytnout první pomoc, přístřeší, vodu, léky a lékařskou péči eh, v těchto velice obtížných podmínkách. Systémy, které byly vybudovány na obnovu a rozvoj této země, by měly umožnit účast občanské společnosti a to na všech úrovních nejenom na vládní úrovni, ale je nutné zohlednit také místní orgány. My totiž konstatujeme, že dochází k obrovské migraci v tomto momentě směrem k městům, směrem k vnitrozemí. Eh, získala jsem informace, podle kterých mnoho lidí přichází do Poroprás ale rodiny, které jsou na místě, nemají vždy možnost, aby poskytly těmto příchozím přístřeší a dostatečnou potravu. Takže v té takzvaně naléhavé pomoci musíme mít na mysli také tato centra, která vlastně existují ve vnitrozemí. Dále musíme mít na mysli iniciativy, které by umožnily vyhodnotit potřeby, tak jako o tom hovořil pan de Gucht a to potřeby eh, v humanitární sféře, ale také ve sféře obnovy. My se domníváme, že by nebylo vhodné začít okamžitě s touto obnovou, aniž by se udělala bilance, aniž by se vyhodnotily budoucí rizika zemětřesení, která samozřejmě stále existují. Poskytování první pomoci doporučujeme také používání potravin, které jsou nakupovány nebo k dostání přímo e, na Haiti. I když e, my víme, že potravinářská humanitární pomoc je velice důležitá, ale domníváme se, že krátkodobě a střednědobě by bylo vhodné také oživit místní zemědělství, které by mohlo a mělo e, zajišťovat ty lokální potřeby. Co se týče ochrany civilistů, co se týče bezpečí eh, obyvatel, domníváme se, že by bylo nutné eh, přijmout následující opatření. Haitská vláda je zodpovědná za ochranu svých občanů a musí zaručit, aby humanitární pomoc byla poskytnuta tak, aby se posílily policejní složky, které by umožnily um, dohlížet nad dodržováním zákona. Přejeme si a doufáme, že úsilí, které je vyvíjeno ve smyslu podpory policie, že toto úsilí bude pokračovat. Eh, zaznamenali jsme mnoho eh, úmrtí policistů. Veškeré Mezinárodní snažení, jehož cílem je zajistit bezpečnost při poskytování první pomoci a také v oblasti obnovy, tato pomoc by měla fungovat za podmínek jasného mandátu OSN v propojení s haitskou vládou. Je nezbytné vybudovat soustředěnou politiku na ochranu občanů v rámci humanitární pomoci a opět ve spojení s místními občanskými organizacemi a také ve spolupráci s mezinárodními agenturami, které jsou na místě. Klademe si také otázku, zda by nebylo nutné blízké budoucnosti přizpůsobit eh, poslání OSN. Haiti není zemí eh, ve válečném eh, konfliktu nebo v občanské válce. Je to země, která potřebuje především pomoc a mm, podporu sociální povahy. Co se týče střednědobých a dlouhodobých strukturálních fondů, zde je nutné udělat vše, co je nutné pro zrušení veškerého mezinárodního dluhu Haiti. A e, to se týká tedy mimořádného opatření. Doufáme, že Francie, Španělsko a Dominikánská republika, které již e, oznámili tuto iniciativu, budou příkladem, protože tento apel se týká nejenom mezinárodních finančních institucí, jako je Světová banka, ale tato výzva se týká také Mezinárodního měnového fondu a IADB. Dále se to týká také hlavních obchodních partnerů, jako je USA a Evropská unie. Doufáme, že Evropská unie bude moci také vyvinout úsilí a vyvíjet tlak na to, aby anulace, tedy zrušení tohoto dluhu, eh, proběhlo co nejrychleji. Co se týče posilování státních institucí, zde je důležité pomoci národní vládě, ale také těm eh, místním úřadům, protože je zcela nutné ulevit eh, Port-au-Prince a znovu oživit eh, chod v těch venkovských oblastech, nejenom v hlavním městě. Já jsem již uvedla, že dochází k migraci směrem k ostatním městům a také do vnitrozemí. Dochází zde eh, k velkému pohybu obyvatelstva. Další bod se týká posílení občanské společnosti. My se domníváme, že je mnoho hajckých eh, organizací, které by se měly účastnit organizování struktury státu. A investoři by měli podpořit hajckou občanskou společnost tak, aby tato společnost se mohla účastnit těchto prací a návrhů na obnovu. Musíme zlepšit kvalitu eh, obnovy, soustředit se na zranitelné společenství a také dodržovat náročné normy ve stavebnictví, zvláště v těch eh, oblastech, které čelí zemětřesení nebo záplavám. Pan de Gucht již zmínil, eh, že takové iniciativy tady probíhají. Myslíme si, že je to důležité. Dále je nutné se zamyslet také nad preventivními eh, iniciativami, tak, abychom čelili rizikům. To by mohlo fungovat pod záštitou vlády a lokálních organizací. Po záplavách roku 2003 a 2008 tak jsme viděli, že iniciativy v podobě eh, civilní obrany fungují. Tyto systémy musí být rozvinuty v širší míře. K tomu se připojuje ještě potřeba zemědělských strojů a také zařízení na ochranu životního prostředí, které by umožnily stabilizovat půdu z dlouhodobého hlediska, zabránit erozi Eh, svažitých pozemků. Tyto metody by měly být eh, spravovány místními orgány za podpory nevládních organizací a státu. V tomto smyslu podporujeme zemědělskou politiku, která by se vyprofilovala na Haiti za pomoci mezinárodních organizací. Dále se musíme soustředit na posílení trvale udržitelného zemědělství. To je důležitý bod, pokud chceme hovořit o obnovení eh, haitského státu a haitského obyvatelstva v dlouhodobém horizontu. Produkce potravin se musí navýšit trvalým způsobem. Hajčtí zemědělci velmi často pracují eh, středověkým způsobem a tito zemědělci potřebují pomoc z hlediska vybavení a metodiky. Potřebují technickou pomoc a také eh, mít dostupné úvěry. Otázka práva na půdu a pozemková bezpečnost, to je další důležitý bod v rozvoji venkova a zemědělství na Haiti. V této oblasti je velká nejistota z hlediska vlastnictví půdy a to brání těm haitským zemědělcům, aby rozjeli naplno svoji výrobu. Zaregistrovali jsme již určitý pokrok v posledních letech z hlediska národní strategie v oblasti eh, zemědělství, ještě tedy před eh, zemětřesením a doufáme, že ve vnitrozemí bude možné navázat nebo pokračovat v těchto snahách. Poslední bod, který se nám zdá důležitý, spočívá v tom, že bychom měli znovu vyhodnotit politiky mezinárodního obchodu vůči Haiti. Je nutné, aby haitský stát mohl opět aplikovat daně, které by podpořily místní produkci. a tím pádem posílit celý eh, řetězec výroby potravin v zemi. V tomto smyslu požadujeme, aby došlo ke změně podmínek ekonomického partnerství s touto zemí. a aby se podpořilo zemědělství. To je také jeden z důležitých bodů. Děkuji za popis této situace. Nyní předáme slovo poslancům, kteří budou mít možnost položit otázku panu komisaři a vám samotné. Nejdříve bude hovořit pan Mitchell. Thank you. Um... Děkuji za slovo. Chtěl bych také poděkovat oběma řečníkům za tuto prezentaci, která se týkala Haiti. Také děkuji panu komisaři, že navštívil Haiti, protože si myslím, že je pro nás velice důležité, abychom věděli, jak ta situace vypadá a kde máme začít. Tak jsem si velice rád vyslechl informace o různých nevládních organizacích. Chtěl bych se také přidat k vyslovení eh, soustrasti s obětmi a také Eh, cítím se všemi, kteří pracovali v této zemi. Nyní mi dovolte několik komentářů. Pokud se podíváme na skutečnosti, které se týkají Haiti, tak můžeme říci, že už předtím, než došlo k zemětřesení, by to byla velice chudá země. Haiti eh, je na nízkém eh, stupni žebříčku životní úrovně a také víme, že zde například vysoká umrtnost dětí, že, je zde také, že to také země, ke které dochází velice často k přírodním katastrofám. 70 města Port-au-Prince bylo zničeno. Je to strašlivá situace a je velice těžké toto všechno řešit najednou. Není mi dovolte několik eh, věcí, které chci říci za prvé, velice mě těší, že se bude tedy, že teď již nyní probíhá schůzka, která se týká obnovy Haiti. Eh, říkáte, že se tedy koná v Kanadě. Také mě zaujal váš komentář, který se týkal zrušení nebo odpisů dluhů Haiti vůči jiným zemím. Eh, ten dluh je ve výši asi 1,2 miliard, aspoň to byla situace v červnu v roce 2006. Nyní stále ještě velká část toho dluhu není splacena a Haiti by mělo asi velkou, eh, velký problém. Myslím si, že určitě to je velice dobré řešení, protože nemůžeme očekávat, že lidé budou, že Haiti bude schopné tento dluh splatit a zároveň provádět obnovu. Také chci potvrdit, že je důležité, aby probíhala humanitární pomoc a také vím, co říkal pan komisař o tom, zda má být Evropa viditelnější při této pomoci. Hovořili jsme velice dlouze o e, těch skupinách, používali jsme termín battle groups, což je možná trošku agresivní termín. E, to jsou tedy e, to jsou skupiny rychlého nasazení, ale v této situace tedy málo kde vidíme ty vlajky Evropské unie. Velice často jsem eh, viděl ve zprávách třeba to, že Amerika navídla zvláštní loď eh, s nemocnicí. Eh, také jsme slyšeli, že třeba francouzská vláda tam vyslala svou vlastní pomoc. Celkově to bylo asi 43 zemí, které zaslali Haiti pomoc jednotlivě, ale mm, nevím, zda tedy ten pro za ten termín battle group, eh, to slovně tedy bojová jednotka, zda tedy eh, by bylo dobré takové jednotky vyslat. Také bych eh, chtěl ještě říct si, nebo reagovat na to, co říkal komisař bychom neměli zapomenout na Haiti po té, co ty obrázky zmizí eh, z médií, co to zmizí z novin a z televizí, to zpravodajství, protože bychom stále měli mít na paměti, eh, jak ta situace v Haiti vypadá, neměli bychom na to zapomenout ani až unikne ten mediální ohlas. Děkuji, nyní pan Deva, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat nevládním organizacím a také panu komisaři za E, příklady aktivit, které jste řekli. Myslím si, že můžeme být velice hrdí na to, že jako Evropská unie jsme také hráli úlohu zejména v koordinaci této pomoci e, v této strašlivé tragédii. Dovolte mi, abych v několika minutách e, řekl, že tedy v tomto výboru zasedám již mnoho let a řešili jsme zde například tsunami na Sri Lance, v Indonésii také zemětřesení v Turecku, záplavy v Mozambiku, hur- hurikány v Barmě a další katastrofy v různých částech světa. Ale pokaždé, když dojde k nějaké katastrofě, tak trošku jakoby znovu objevujeme Ameriku, Eh, vypadá to, že taková situace ještě nikdy předtím nenastala a vypadáme trošku jakoby překvapení, že když dojde eh, k nějaké pohromě, tak eh, je nutné mm, hledat přístřeší pro lidi, kteří ztratili své, své domovy. Myslím, že by zde, jsou zde určité základní věci. Je nutné zajistit čistou vodu, je nutné zajistit zdravotní ošetření, potraviny, léky, přístřeší je nutné také zajistit eh, různé jeřáby eh, pro ty, mm, na ty trosky. Je nutné také zajistit dopravu, lékaře, zdravotní sestry, koordinátory, administra, administraci. Také potřebujeme na to řádné mechanismy řízení. Toto vše je k dispozici. A já jsem tedy neviděl nějaké analýzy, které by, které by řešily respektive tedy viděl jsem určité analýzy, které řešily tyto katastrofy a velice často dochází k tomu, že ty, to epicentrum těch katastrof je blízko eh, moře nebo je blízko pobřeží. Například co se týče Barmy, tak tam bylo možné využít helikoptéry k tomu, aby, do, aby vlastně dovezli nebo aby dopravili pomoc lidem ve vnitrozemí. K čemu, k čemu se chci dostat? Myslím, že je nutné se zamyslet nad tím, abychom, zda bychom tedy neměli požádat některý členský stát, aby využil své, eh, své, své letadla nebo své helikoptéry Například já jsem během té katastrofy v Mozambiku požádal jeden stát, aby tam zaslali svá letadla, aby využili své helikoptéry. A my bychom tedy mohli využít eh, různé letouny, různé helikoptéry. A také můžeme tedy využít eh, lodě, kde budou různé mobilní nemocnice. A mohli bychom také mít třeba určité eh, vlastně předpřipravené jednotky, které se pak mohou eh, rovnou využívat. Eh, občas je právě problém s, le, s letišti, protože samozřejmě, že velice často jsou právě letiště zničená. Pokud bychom však měli určité mobilní jednotky pro humanitární pomoc, které by mohly být přenášeny helikoptérami nebo jinými letadly, tak by se nám mohlo podařit eh, doručit humanitární pomoc eh, okamžitě. Takže mohli bychom třeba požádat každý členský stát, aby jednu nebo dvě eh, své helikoptéry vyčlenil právě pro tuto pomoc. Myslím si, že to není tak těžké. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, myslím, že bychom měli omezit eh, čas jednotlivých řečníků na dvě minuty. Nyní pan Guerrero Salom, prosím, máte slovo. Já bych chtěl eh, poděkovat a připojit se k poděkováním nevládním organizacím za jejich eh, úsilí na Haiti. A také se připojí k soustrasti vyjádřené tisícům hajťanů, kteří přišli o své blízké v této katastrofě. Já bych se chtěl zmínit o tom, co řekl pan komisař. Vytvoření trvalé infrastruktury na Haiti. Je to výmluvný příklad. Před katastrofou byla Haiti typická extrémní chudobou. Je to vlastně zkrachovalý stát, který udržoval velmi špatné vztahy se sousedními státy. Je to tedy skutečně zkrachovalý stát a dokonce i hajťané tvrdí, nesmíme obnovovat eh, Haiti, ale budovat Haiti. Tedy budovat Haiti až současná krize bude překonána, až bude spuštěna cesta k přechodným programům. Tady bude jasná úloha pro Evropskou unii, pro budování Haiti, aby bylo možné řídit stát, je třeba vybavit nové Haiti politickou strukturou, která se zhroutila v minulosti a která je zdrojem četných problémů, kterými trpělo Haiti před katastrofou. Pan Gerenc má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě věci. Nejdříve bychom měli provést eh, hodnocení situace a jakou přidanou hodnotu poskytla Evropská unie. Za druhé, je třeba upřednostnit střednědobý a dlouhodobý výhled, protože za několik dní se o Haiti nebude mluvit. Zmizí to ze zpráv a v tu chvíli musíme být přítomně, až nastane obnova, což by mělo být eh, synchronizováno s dlouhodobějšími rozvojmi cíly. Pokud je o dluh, nejsem příznivcem zrušení dluhu, odpisu dluhu. Nejsem proto, aby se rozvojím zemím půjčovaly peníze a pokud tyto částky už půjčeny byly, je třeba vést rozhovor o tom, jak tento aspekt řešit. Neměli bychom dlužníky zbavit odpovědnosti. Pokud ty prostředky nepřinesly nic osobám na místě, Neměli bychom je nutit to splácet, samozřejmě. Třetí věc. Myslím, že na čase vytvořit operativní evropský systém ve formě EU First. Mělo by to mít exkluzivně humanitární a civilní charakter. Mělo by to také být trvalé, mobilizovatelné kdykoliv a Mělo by to fungovat pod vlajku Evropské unie, respektovat mezinárodní humanitární právo a mělo by to být otevřeno spolupráci s třetími zeměmi, být připraven spolupracovat se strukturou OSN a samozřejmě respektovat dobrovolnost z hlediska členských států. A s tímto cílem by bylo třeba z, eh, otevřít eh, katalog kapacit EU First, které budou potřeba a toto, tento přehled by měl být neustále aktualizován. Je nezbytné vytvořit takový systém. Já říkám, že ten systém by měl mít eh, civilní charakter, což neznamená, že nemůžeme využít, využít kapacity, které existují ve vojenské oblasti a které by mohly být použity. Ne, tím, že využijeme armádní materiál, tak neproměníme civilní akci ve vojenskou. Já chci samozřejmě hlavně také chránit humanitární pracovníky. A je třeba také nalézt místo nevládních organizací v tomto mechanismu a zkoumat cesty s nimi, do jaké míry by se mohli na tom podílet. Paní Ludford, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem členka tohoto výboru DV, a omlouvám se tedy, že využívám řečnickou dobu, ale chci se, chci se zeptat pana komisaře o potřebě. Chtěl bych se zeptat komisaře, zda vidí určitý plán eh, týmu, eh, ať už se bude nazývat EU Fast nebo Europe Aid, zda tedy přemýšlí o zřízení takového toho týmu, protože zde už se o tom mluví několik let. Souhlasím s tím, že se nejedná pouze o to, aby se Evropská unie zviditelnila, i když to tak je také součástí, ale jde zejména o to, aby ten oddíl byl eh, rychlý a eh, rychle nasaditelný. Pan komisař de Gucht eh, hovořil pozitivně o mm, nutnosti také eh, pomoci. A pan Diva hovořil o tom, že by nemělo být tak těžké koordinovat členské státy. Já si naopak myslím, že to je docela hodně těžké. Eh, čili mohl by nám komisař řekl, jaký, jak to vypadá s těmito eh, silami rychlého nasazení Evropské unie? Zda tedy to vypadá nyní lépe s tím plánem? stát tedy také eh, to bude nějak souviset s novou Lisabonskou smlouvou. Nevím, zda tam jsou nějaké nové pravomoci, ale myslíte si, že nyní bude Evropský parlament více eh, propagovat eh, tuto, ehm, tento orgán a také se také bude zlepšovat koordinace, aby bylo jasné, kdo bude odpovídat za co. Souviselo by to také s určitým výcvikem a tak dále. Ehm, bohužel už byly vyčerpány dvě minuty. Poslední věta. Nevládní organizace, organizace říkají, že je také nutné e, kupovat potraviny přímo na Haiti, aby se podpořilo místní zemědělství. Vypadá to, že to je velice důležité. Co si o tom myslíte? Děkuji. Nyní paní z Argentíny. Děkuji, paní předsedkyně. Pane de Gucht, my všichni jsme tuto tragédii viděli vlastníma očima a vy jste nyní řekl, že Evropa bude aktivní také při výstavbě, znovu výstavbě Haiti a to mě velmi těší. A chtěla bych vás požádat, abyste se zabývali zvláště situací žen a děvčat, protože víte, že Haiti byla zemí, kde docházelo často k násilí na ženách a dívkách. A po tomto zemětřesení se toto násilí ještě zvýší. Ženy již nyní jsou nuceny se prostituovat, aby mohly koupit potraviny pro své děti a současné násilí roste právě v důsledku této katastrofy. Chtěla bych vědět, jakým způsobem komise nyní v době této katastrofy, ale také v době znovu výstavby bude zdohledňovat situaci žen a děvčat, jakým způsobem na ně bude myslet a jak je bude začlenovat do nového budování Haiti. Víte, že ženy mají zvláštní situaci v tomto smyslu v souvislosti se svým posláním a často se stávají velice rychle oběťmi a žijí na ulicích. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Deguchtovi za cené informace, které poskytl. Také bych chtěla Eh, navrhnout eh, vytvoření delegace koordinátorů. Myslím si, že je důležité, abychom byli aktivní v tomto stádiu eh, obnovy. Mám otázku. Komise zahájila nové rozhodnutí ohledně humanitní pomoci. 119 milionů euro. Mohl byste nás informovat o mm, prioritách tohoto rozhodnutí? Týká se to jiných e, měst a přesunutého obyvatelstva? A další otázka. Evropský parlament v jednom usnesení 2007 žádal o vytvoření specifické skupiny v rámci rady, tak aby bylo možné vypracovat společnou metodiku, která by podporovala rychlé, koordinované, účinné aktivity a která by umožnila Evropskému společenství prohloubit diskuzi ohledně humanitární pomoci. Také z hlediska potravinářské pomoci KOFA byla vytvořena roku 2009 1. ledna. Chtěla bych vědět, jakou roli sehrávala KOAFA od počátku tedy této tragédie zemětřesení na Haiti. A poslední eh, řečník, pan Stas. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu Deguchtovi za jasně strukturované vylíčení situace. Chtěl bych eh, navázat také na poznámku ohledně nevládních organizací, ale chtěl jsem položit mnoho otázek, ale mnoho jich položili již předřečníci z hlediska zviditelnění, přítomnosti Evropské unie a tak dále. A také jsem měl otázky ohledně koordinace komise. Myslíte, že ty šance se zlepšily nyní? Byl bych rád, kdybyste na tuto otázku, která zde již padla, zareagoval. Dále jsem chtěl ještě něco uvést k obchodní politice a k dohodám o partnerství s takovými zeměmi jako Haiti. Tyto dohody nejsou příliš užitečné pro tyto země, které byly takto postiženy a ani obyvatelstvo je příliš pozitivně nevnímá. Vy jste v dřívější funkci se tímto zabýval. Myslíte si, že v této současné funkci je možnost využít těchto obchodních aspektů? Další řečník. Grazie, signor Presidente. No, volevo ricordare, a parte il fatto che... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych připomenout, že toto zemětřesení vedlo k tomu, že Itálie patřila k prvním zemím, které mm, otevřely nemocnici, kde bylo 250 lékařů, poslali jsme také léky do, na Haiti a tak dále. Eh, paní předsedkyně, je tady jedna věc, která mě mm, udivila jako ženu, jako matku. V televizi jsme viděli, že mm, některé děti jsou nezvěstné, dochází k zneužívání dětí, eh, z těchto dětí se stávají otroci a o těchto dětech se už nemluví. Ví se o nich něco? Co se s nimi stalo? Známe jejich osud? Je to něco, hrůzného. Jedná se o desítky dětí, které se staly nezvěstnými. Já vím, že je tady spousta věcí, které bychom mohli probírat, bohužel nemáme příliš mnoho času, ale myslím si, že by bylo dobré se soustředit na osud těchto dětí. Slovo má pan komisař, aby eh, zareagoval na tyto otázky. Máte na to asi pět minut. I could always try. Uh... Mohu se o to pokusit, paní předsedkyně. Za prvé, pan Mitchell řekl, že 70% poru nás je zničeno, to není pravda. Já bych řekl, že asi 20% města je zničeno. Kromě toho samozřejmě města jako Leogan a Jacmel, i tam došlo k velké devastaci ale v procentech těžké to posoudit, ale Porto Brance je velké město. A jak už jsem v úvodu vysvětloval, některé čtvrti jsou naprosto zničené a o několik stovek metrů dále vlastně se téměř nic nestalo. A je také zvláštní, že silnice, komunikace jsou ve stejném stavu před zemětřesím, což je velmi zvláštní. Ale bude třeba zjistit, zda ta situace bude stejná dále, ale říci, že 70% města je zničeno, není správné. To je v informacích eh, nevládních organizacích 70% budov je zničeno. Já jsem tam byl, není to pravda. My jsme byli několikrát ve městě, dívali jsme se na město z různých eh, úhlů, byli, přeletli jsme město mm, vrtulníkem i v některých čtvrtích eh, je to samozřejmě jasné, ale celkově vzato 20 až 25 města je zničeno a tam v tom městě žije 2,5 milionu až 3 miliony lidí. A právě proto jsem tam byl, abych vám mohl říct, co jsem viděl. Otázka na půjčky a granty. Veškeré prostředky, které jsou dány k dispozici haitské vládě a nevládním organizacím, jsou granty, nikoli půjčky. Hovoříme skutečně o grantech. Nedalo by žádný smysl půjčovat peníze v této situaci. Na to jsme vůbec nepomýšleli. Řada otázek se týkala viditelnosti Evropské unie, EU, FAST a podobně. Je důležité, aby v budoucí komisi humanitární pomoc a civilní ochrana byly společně v portfoliu jednoho komisaře. To je důležité. Neměl bychom zapomínat, že civilní ochrana je do značné míry v kompetenci členských států, a ne tak Evropské unie. A koordinující mechanismus, který jsme vytvářeli, takzvaný MIC, by měl patřit do stejného portfolia jako humanitární pomoc. To je velký krok ku předu. Za druhé, podle Lisabonské smlouvy existuje mnohem jasnější povědomí o vztahu komise a členských států a můžeme tady předkládat návrhy. Podle Lisabonské smlouvy existuje také ustanovení o solidaritě, které je výslovné a v minulosti tomu tak nebylo. Taková katastrofa by mohla dříve či později mít vliv na Evropskou unii. A tím se musíme zabývat. Je to ve smlouvě, že se tím musíme zabývat. A forma, jako by to mělo mít, podle současné podoby máte humanitární pomoc, to řeší ECHO, velmi dobře fungující složka Evropské komise, máte MIC, což je v portfoliu pana Dimase, a pokud to pokud víme, tak to zafungovalo dobře v této krizi, velmi rychle. A představa o MIC je taková, že vlastně čerpáte z kapacit v členských státech a je třeba to koordinovat. A to fungovalo velmi dobře. A bylo to, máme potom koordinační mechanismus EUCO, jehož cílem je spojit vojenské kapacity členských států. Ale jak řekl jeden z vás, to nutně neznamená, že jde o vojenskou operaci. Je evidentní, že některé vojenské kapacity jsou vítány v takové situaci. Takže ty tři mechanismy byly zastoupeny a zafungovaly tak, jak mají a mnohem lépe než v případě tsunami povedeme jednání o ponaučení na radě a potom v komisi, ale myslím, že můžeme říci, že v současném stavu to fungovalo dobře. Můžeme to udělat ještě lépe? Samozřejmě, že ano. Ale povedeme o tom vážnou diskusi s mým nástupcem, jak přesně postupovat. Protože viditelnost je důležitá věc, k tomu se ještě vrátím, ale týká se to také operativnosti Měli bychom být schopni sloučit obojí. Představa pana Devy mít eh, multifunkční loď, ale jak zaručit, že zemětřesení, tedy zasáhne oblast, kde je právě ta loď. To samozřejmě někdy trvá týdny, než taková loď dopluje do místa, kde se něco takového stane. Není to tak jednoduché. můžete také navrhnout financování něčeho takového projektu. Není to jednoduché. A domnívám se, že mechanismus, který dokáže mobilizovat kapacity, který potřebuje, které potřebujete na, na konkrétní katastrofu a doladění, to bude velký krok kupředu. Můžeme na tom pracovat, komise bude formulovat návrhy, ale myslím, že ovzduší proto je není velmi příznivé. Neměli bychom čekat moc dlouho. Kromě toho je tu návrh, který dnes zazněl na radě a týkal se týmu dobrovolníků. Výborně. I my jsme připraveni předložit návrhy v tomto smyslu ale představa, že takové katastrofy, které byly která byla v Portoprás díky dobrovolníkům, to prostě není reálné. To nejde. Může to být použitelné jinde, ale když udeří takováto pohroma, tak potřebujete odborníky, specializované týmy. A otázka je, jak rychle dokážou se sami zorganizovat na místě jsou to vysoce specializovaní lidé, kteří jsou zvyklí spolupracovat ve velmi obtížných podmínkách. Takže představme si, jak to udělat, abychom docílili lepší výsledku než dnes. A nepředstavujme si, že dnes ty výsledky nejsou dobré. Já myslím, že humanitární operace funguje eh, na Haiti. Funguje tak, jak by měla. Samozřejmě některé věci je možno udělat lépe, ale funguje to dobře. Viditelnost to je další věc. Viditelnost to je otázka politické vůle a nic jiného. Pokud všichni lidé, kteří se tam dostávají z členských států, tam půjdou s uniformou EU, tak budeme velmi viditelní, ale to se neděje. Mluvme jasně o tom mezi sebou. Pokud by všichni byli připraveni k tomu mávat vlajku Evropské unie a můžou si tam doplnit vlastní vlajky, tak bychom byli velmi viditelní, ale to členské státy nečiní a já jsem rád, že nám pomáháte a děláte dobrou práci, ale samozřejmě chtějí také viditelnost sami pro sebe. Je to politický problém, jak postupovat. A neznamená, že když tam bude EU takže dojde k vyšší viditelnosti. Je třeba, abychom k tomu přistupovali prakticky. Budovat nebo obnovovat, pan Guerrero. Ano, to je debata, kterou je třeba vést. A je evidentní, že se to týká budování, ale také obnovy. budovat stát, víte, budování institucí se dělá lépe na papíře než v praxi. A možné to je pouze, pokud na místě máte občanskou společnost, máte politickou elitu, která je připravena a schopna to dělat společně s vámi. Pokud nemáte řádnou místní podporu, tak je to skutečně velmi obtížné zvnějšku. A proto jsme předložili tento návrh ve snaze skutečně obnovit stát fyzicky, systémově, aby haitský stát mohl fungovat, aby mohli rozhodovat o vlastní budoucnosti. Ale není to jednoduché a to víte stejně dobře jako já. Pokusím se o stručnost. My vám pošleme zítra ráno písemnou zprávu. Pokud, pokud to bude připraveno, tak to pošleme sekretariátu a bude možné to rozeslat eh, poslancům, paní předsedkyně. Sara Ludford se ptá na místní nákup potravin. Není to jednoduché. Za prvé je potřeba ty potraviny mít k dispozici. A znamená to, že pokud by to mělo být ze Spojených států, tak to možná zařídíme z vlastních zásob lépe. Ale kupovat sušené mléko ze Spojených států, tak je to samozřejmě blízko, ale e, my máme také vlastní zásoby, takže je potřeba postupovat k tomu prakticky. Ano, zvláštní pozornost věnujeme ženám a dívkám. Jsme v kontaktu s UNICEFem, který má mandát je chránit. Rovněž sbíráme údaje, informace o dětech bez rodičů. A také se snažíme schromažďovat informace o obchodování s dětmi, jaká je realita a jaká není. Nevíme přesně, jakých dimenzí ten problém dosahuje. A samozřejmě jsme připraveni podpořit kroky členských států a UNICEFu, které by mohly být požadovány. Další města, zda zde působím, a hovořil jsem o Leoganu a Žakmelu. Jsou to menší města, která jsou však eh, vážně poškozena. Žakmel představuje 70 80 tisíc, Leogan asi 50 tisíc. Tam samozřejmě ta zkáza je mnohem rozsáhlejší než v port ale ta města jsou mnohem menší a máme také informace, že humanitární pomoc začíná být dobře organizovaná. pokud je o pana Stáse. Politika obchodní může sehrát významnou úlohu při obnově. Minule jsem již eh, zmínil, že je třeba se zabývat tím, jak rozvojová složka může strukturálně být lépe začleněna do dohod ekonomickém partnerství. A pro region, jako je Karibská oblast, tam je také vlastně skutečnost, že Dominikánská republika a Haiti je jeden ostrov a spolupráce by měla být zde intenzivnější. Snažil jsem se stručně odpovědět na ty otázky. Děkuji, pane komisaři. Nyní dám slovo paní Schaumans, aby odpověděla na otázky, které se jí týkaly. Um, je pense já myslím, že se jedná především o dvě otázky. Jednak to souvisí s nákupem potravin přímo eh, v místě. To není otázka pouze nakupování těchto potravin, ale jde také o možnost pro um, hajcké zemědělce najít odbytiště na místní úrovni a moci tak produkovat a mít příjmy z této produkce. To znamená, jedná se o posílení lokální zemědělské produkce a tím pádem o zlepšení ekonomické situace těch drobných zemědělců ve vnitrozemí, kteří opustili ve velké části zemědělství, protože museli čelit například dovozu rýže z Miami nebo z jiných e, částí. A tato rýže se prodává mnohem laciněji než rýže z lokální produkce těch hajckých zemědělců. To je vývoj, který jsme registrovali v posledních 15 letech. Konstatovali jsme, že lokální výroba se snížila výrazně z důvodu vnějších dovozů. Pak bych stručně zareagovala na otázku e, situace žen, co se stane s ženami z hlediska násilí, které, jak to vypadá, vládne. Máme informaci, podle které násilí, mm, o kterém hovořila média v posledních e, dnech, bylo těmito eh, médii přeháněno v rámci těch jednotlivých televizních eh, kanálů a stanic. Víme, že je tady jeden sektor, který dobře funguje na Haiti. A to je právě organizace žen. Také víme, že Ministerstvo pro ženskou otázku vždy dobře fungovalo, nejenom z hlediska boje proti násilí, spáchaného na ženách. Ale v rámci tohoto ministerstva se organizovaly také preventivní akce eh, z hlediska nákazy AIDS. Bohužel jsme se dozvěděli, že tři ženy, které byly velmi výrazné v tomto ženském hnutí, zahynuly v rámci těchto dramatických událostí. Co se týče pomoci, ale nejen humanitární pomoci, ale i pomoci v budoucnosti, my bychom rádi zdůraznili význam toho návrhu pana de Guchta ohledně některých těch otázek, které zde zazněly. Myslíme si, že je skutečně nutné zvýšit koordinaci mezi jednotlivými evropskými členskými státy a to od počátku. abychom se vyhnuli tomu, že každý členský stát bude vysílat podobné týmy. Je nutné vypracovat systém již předtím, tak, aby eh, tato pomoc byla koordinována, aby každý se specializoval na určitou odbornost a aby zde nedocházelo eh, k tomu zahlcení touto pomocí. Děkuji oběma mm, za eh, tuto informaci o této realitě. Takže nyní se jenom podíváme, kdy budeme mít příští zasedání. Sejdeme se v Bruselu ve středu 3. února. Budeme mít slyšení dezignované komisařky paní Georgievy a sice bude to v půl jedné, od půl jedné do půl čtvrté. 4. února ve čtvrtek od 9 do půl jedné a pak 29. února mm, od 15 eh, hodin. Takže naše zasedání